Milí kolegové, prosím o vaši pozornost. Zaujměte prosím místa. Rád bych zahájil naše dnešní jednání. V první řadě bych rád omluvil Sharon Bowles. Pravděpodobně někde utkvěla ve sněhových záspách cestou na naše zasedání, ale my jsme došli k závěru, že už na ní čekat nebudeme a já jsem se ujal jako dobrovolník předsednického úkolu, dokud ona, případně některý z jejich zástupců k nám nedorazí. První bod pořadu jednání je přijetí tohoto pořadu jednání. Jsou nějaké připomínky, komentáře, případně návrhy na změny? Zdá se, že nikoli, tedy tímto jsme jej přijali. Zároveň bych vás rád informoval, že máme celou řadu zápisů od začátku listopadu až do toho zasedání těsně před Vánocemi a ta už teda jsou v konečné podobě před námi a pokud k ním nejsou žádné komentáře, tak je považuji tímto za schválené. Celá řada sdělení sice je k dispozici, já je však s dovolením přeskočím a umožním, aby naše paní předsedkyně tato sdělení vám předala osobně, ať už to bude dnes odpoledne, případně zítra ráno. A dostáváme se okamžitě a bez prodlení k dalšímu bodu pořadu jednání. Mám tu čest uvítat eh, mezi námi pana Vittorio Grilliho, italského ministra hospodářství a financí. Vítejte, pane ministře, a jsme vám velice zavázáni, že jste mezi vás zavítal. Velice nás zajímá vaše hodnocení aktuální situace, ať už v Evropské unii nebo celkově. Z toho, co víme, tak eh, jste ochoten nám zde přednést asi desetiminutový úvod a posléze budeme všichni mít možnost vám klást otázky, tedy naši kolegové poslanci se budou hlásit a z toho, co vím, tak jste s tím souhlasil. Nyní tedy bych pouze předeslal, že není na mě, abych zde se pokoušel nějakým způsobem shrnout eh, situaci v Itálii. To určitě se vám podaří mnohem lépe než mě. proto bych už tedy uh, nelenil a dovolil bych si vám přímo předat slovo. Děkuji, že jste mezi námi a prosím. Thank you, uh... Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Jsem velice rád, že mohu hovořit k vám, k vašemu výboru v kontextu hospodářského dialogu. Deset minut je krátká doba, proto nemám vlastně možnost hovořit o ničem, kromě úvodu, takových pár úvodních připomínek k tomu tématu a doufám, že právě díky vašim otázkám eh, budu mít možnost se ponořit trochu přece jen do podrobností. Prvních pár minut bych rád věnoval něčemu to, čemu většinou říkáme nedávné události, nedávný vývoj eh, v Evropě, a posléze eh, už italsky se budu věnovat tedy politické situaci v mé vlastní rodné zemi. Po několika měsících různých napjatých vztahů eh, nyní finanční trhy Evropské eh, unie přece jen se ukazují jako důvěryhodné zvyšující se spready, příliv kapitálu, eh, větší důvěra věnovaná bankám. To vše svědčí o tom, že trhy se eh, oživují a jsou tedy solidnější. Hospodářské vyhlídky v celé eurozóně se lepší. Avšak to neznamená, že už je krize za námi. Finanční systémy se budou zotavovat dlouho, ale máme zde ukazatele, které už snad svědčí o tom, že ve druhé polovině letošního roku by mohlo dojít k pozitivnímu obratu. Přes tento kladný, tuto kladnou prognózu na letošní rok nemůžeme být spokojeni, protože zatím prozatímní míra růstu není dostačující, aby zajistila tvorbu pracovních míst a hospodářský růst jako takový. Všichni sdílíme odpovědnost za zlepšování výsledků, jak členské státy, tak evropské instituce. Strukturová koordinované postupy, jak zavést nové způsoby hospodářské zprávy a vlády už byly zahájeny, avšak jsou tam veliké eh, politické i eh, společenské obtíže. Mm, nevíme, zda tedy reformy přijdou s příslušnými výsledky. Mm, Evropské instituce však nesmí polevit, musí se snažit dalším způsobem, inteligentním způsobem řídit trhy, posilovat vládu a zprávu. Z mého pohledu eh, současný stav finančních trhů je odrazem úspěchu evropských institucí i členských států v tom, jak uvést věrohodnou strategii na um, trh a jak navodit tedy novou atmosféru, nové ovzduší. Um, byly to odvážné kroky po té, co eh, Rada Evropské unie na konci června rozhodla o nových podmínkách a o prolomení začarovaného kruhu mezi zadlužováním a států a uh, hospodářským eh, poklesem. Posilování evropského eh, mechanismu stability zajistilo, že eh, země mají přístup k financování. Evropská centrální banka rovněž sehrála svou roli tím, že zavedla Eh, zdanění eh, finančních transakcí. Zdá se, že už jsme v té smyčce nikoli negativní, ale pozitivní. A eh, v prosinci jsme schválili jednotný mechanismus dohledu a to vidím jako první nadějný krok bankovní unii. Jak už jsem se zmínil, Eh, můžeme učinit pokrok jak na eh, komunitární úrovni, ale rovněž i na úrovni členských států. A tady bych se rád zmínil o mé zemi a nyní eh, už budu hovořit italsky. Na národní úrovni většina členských států se zapojila do plánu ozdravení účtu. Združilo je se strukturálními politikami, aby se omezil negativní dopad na růst. Itálie je dobrým příkladem v této věci. Toto pozitivní hodnocení bylo prezentováno také Evropskou komisí v rámci Evropského semestru minulý rok. A také G20 to posoudila tak, že Itálie dobře reagovala na očekávání, pokud je o reformy v zájmu stabilizace. Nicméně rozpočtová situace je postižena v Itálii tím, že zde je krize důvěry v trhy, je zde také slabá domácí poptávka a proto se italské hospodářství propadlo do recese. V roce 2012 HDP pokleslo o 2,4 Recese by ale měla skončit v prvním trimestru roku 2013 a v zbývající části roku bychom měli zaznamenat mírný růst, který se bude opírat o vývoz a investice. Italský růst by měl dosahovat přibližně 1% od roku 2014. Abychom mohli čelit tomuto nedostatečnému výkonu z hlediska růstu v naší ekonomice, tak vládla naplánovala celou řadu strukturálních reform, aby se zvýšil růstový potenciál. Reformuje se důchodový systém, trh práce, výzkum a vývoj, vzdělávání a efektivita státního systému. Ty zavedené reformy by měly přispět k tomu, aby bylo dosaženo o 4% vyššího růstu v následujících deseti letech. Pokud jde o daně, tak předpokládáme, že přijatá opatření nám umožní zvýšit asi o 3% HDP oproti roku 2012 a mělo by to dosáhnout 5% v roce 2015. Pokud jde o strukturální záležitosti, HDP v tomto roce by mělo vzrůst asi o 1%, rozpočet by měl být ze strukturálního hlediska vyvážený už od začátku tohoto roku. Vláda proto přesunula zdaňování ze zisku a z výdělku na nemovitosti a na spotřebu. Pak je zde celá baterie opatření, aby se podpořily inovace a také oživení, také prostřednictvím výdajů, které jsou určeny k tomu, aby se zavedly také daňové, tedy fiskální pobídky, aby se nastartovala také podnikatelská činnost občanů. Dnes mohu říci, že Itálie je jinou zemí, novou zemí, která se mění a hluboce se mění a jsou to nezvratné změny. V roce 2012 eh, parlament schválil změnu ústavy, aby se princip vyváženého rozpočtu zavedl jako povinnost, která bude platit od roku 2014. Princip vyváženého rozpočtu se vztahuje na celý státní nebo tedy veřejný sektor a eh, v souvislosti nebo tedy v souladu s evropským rámcem. Tento princip eh, ver, bere v úvahu také výjimečné události a cyklické fenomény, tak jak s tím počítají také evropské dohody. V prosinci roku 2012 eh, italský parlament eh, schválil tzv. posílený zákon, aby se definoval mechanismus, jakým způsobem bude dosaženo vyváženého rozpočtu aby se také vyjasnila funkce nezávislého orgánu, který vznikl právě v souvislosti s přijetím tohoto nového zákonu v rámci parlamentu. Jehož úkolem bude sledovat plnění daňových pravidel a dosažení vyváženého rozpočtu. Kromě těchto důležitých opatření v zájmu stabilizace veřejných financí se odehrála celá řada dalších reform a iniciativ, eh, které bych eh, pouze připomněl v té zbývající minutě. A potom tedy eh, v průběhu diskuse se k některým z nich ještě vrátím. Důležité zázahy se týkají transparentnosti a boje proti korupci. Komise pro transparentnost byla parlamentem jmenována jako nezávislý orgán, který bude dohlížet na tyto záležitosti. Větší transparentnost eh, byrokratické činnosti byla také zdokonalená tím, že se počítá se zveřejňováním všech eh, prací veřejné zprávy. Pokud jde o správní řízení, všechno to bude tedy zveřejňováno na webu, bude zveřejňován také rozpočet a také náklady na veřejné zakázky Boj proti korupci se také posílil, protože zde byly zavedeny přísnější sankce pro ty, kteří mají veřejnou funkci. Pokud jde o inspekci místních financí, tak eh, tam je třeba dohlédnout na to, aby také místní orgány regiony dodržovaly pravidla pro vyvážený rozpočet. Dále zde máme zjednodušená zjednodušené postupy pro strategická řízení, existující normy, které se týkají projektového financování, byly přepracovány, aby se přitáhl soukromý kapitál. Za šesté, abychom pomohli malým a středním podnikům v Itálii, tak eh, od ledna roku 2013 platby mezi podniky a veřejnými orgány musí probíhat do 30 dnů, do 60 ve zvláštních příležitostech. Je to tedy krok, který ještě eh, předbíhá vstup v platnost Evropské směrnice, která má vstoupit v platnost eh, v březnu roku 2013, za sedmé po reformě trhu práce z minulého roku, tak eh, odbory společně s organizacemi zaměstnavatelů dosáhly dohody s vládou, aby se podpořila produktivita práce a aby mohly být uzavírány smlouvy, které lépe odrážejí potřeby jednotlivých podniků. Aby se podpořila a pozbudila tato změna, tak vláda dala k dispozici balíček zdrojů ve výši 2,1 miliard eur v rámci zákona stability v tomto roce, aby se osvobodila od daní ta část platu, která bude v úzké souvislosti navázána na navýšení produktivity. A tím bych rád uzavřel své první úvodní vystoupení a doufám, že v rámci debaty s vámi se budu moci zaměřit na další detaily, abych tedy osvětlil kroky naší vlády. Musím říct, že jsme se vydali na cestu. Tato cesta tedy nejen začala, ale také dospěla do cíle, pokud jde o určité kroky vlády. Samozřejmě nejsme ještě na konci cesty a na evropské i národní úrovni budou všechny instituce pokračovat v této důležité práci. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za stručné vystoupení a popsání situace. Všichni víme, že Itálie je v tuto chvíli zpravována úřednickou vládou odborníků a také víme, že vaše země se chystá příští měsíc k volbám, takže předpokládám, že některé z těch dotazů, které na vás zase budou směřovány, se budou týkat také politické budoucnosti vaší země. Takže zahájíme diskuzi. Všichni kolegové vědí, jaká pravidla platí. Máme pět minut, každý má pět minut a pak pět minut na eh, odpověď. Čím víc dotazů a víc času na dotazy, tím méně času potom pro pana ministra, aby mohl reagovat. Takže v rámci Dehontova systému začneme Jean-Paul Gozesem, který zastupuje EPP. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, na tomto zasedání výboru Ekon. Já mám takovou naivní otázku kterou si kladou i občané. Blíží se to k tomu, co jste říkal na začátku o eurozóně. Jak je možné, že v tak krátkém čase, i když zatím ještě nebylo přijato žádné z těch oznamovaných opatření, jak je možné, že podle vašeho názoru se trhy najednou oživily a poté, co se říkalo, že eurozóna je na pokraji záhuby, tak eh, za několik měsíců, i když nebylo uskutečněno nic konkrétního, jak je možné, že najednou to hodnocení eurozóny se zcela obrátilo. Takže můžete se zmínit i o příkladu Itálie. Děkuji, pane ministře. Well, thank you. Uh... Děkuji. Musím říci, že s vámi, s vašimi východisky stoprocentně nesouhlasím. To znamená, že se nic neděje, s tím nesouhlasím. Katia. Já si myslím, že trhy se opravdu s velkým zájmem dívají na vývoj. A to jak pokud jde o zprávu a řízení eurozóny, tak i o jednotlivé země. Myslím si, že výsledky, jak pokud jde rozhodování, tak pokud jde o implementaci, je třeba připomenout eh, dohodu o jednotném dohledovém mechanismu. To je důležitá dohoda. Stejně tak eh, centrální banka oznámila, že zavede programy OMT, které možná ani použity nebudou, ale bude to jen takový rámec. A myslím, že z toho je jasné, jak Evropská centrální banka funguje z hlediska stabilizace finančních trhů. A za třetí, je zde důležité rozhodnutí, které se týká konkrétního harmonogramu pro tento jednotný mechanismus dohledu a všechna tato rozhodnutí byla přijata velmi rychle, ve velmi krátkém čase a trhy si uvědomili, jak jsou instituce odhodlány. A stejně tak si uvědomili, jak jsou odhodlány členské státy. A že jsou schopny také rychle rozhodovat. Pokud jde o jednotlivé země, samozřejmě já mohu hovořit pouze o své zemi. Řekl bych, že v tomto roce velká část reform, o kterých bylo rozhodnuto na úrovni parlamentu, tak velká část těchto reform byla také implementována. Uvedu příklad, například eh, důchodový systém, ta závěrečná fáze důchodového systému už funguje. A velká část eh, legislativních reform už je uvedena do praxe. Vláda dávala velký pozor na to, aby všechny ty normy začaly hned platit, aby nebylo nutné přijímat další administrativní kroky. Takže já se na to dívám tak, že když ta krize vypukla, tak eh, byla z velké části spojena s krizí důvěry. A bylo to také spojeno s naší schopností reagovat na tu krizi. Takže je to krize spojená také s očekáváním. S očekáváním trhu od jednotlivých zemí, od Evropy a od eurozóny konkrétně. Jak tedy reagovat? Eh, jaké nástroje použít v boji proti krizi? Takže tento proces rozhodování jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni Evropské unie změnil toto očekávání. Takovéto negativní očekávání nebo pochybné očekávání se zcela převrátilo, stalo se z něj pozitivní očekávání a znovu se vrátila důvěra ve schopnost Evropské unie a ve schopnost jednotlivých států reagovat a podnikat kroky, ale především mít věrohodné agendy, věrohodné harmonogramy jednotlivých kroků. A já si myslím, že v tomto roce, roce a půl jsme překonali celou řadu milníků, pokud jde o řešení krize. Ať už se jedná o zavedení reform na národní úrovni, nebo o konkrétní realizaci akcí. Thank you very much, Děkuji vám, pane ministře. Není Gianni Pitela za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Klinci. Vítejte, pane ministře. A děkuji panu ministrovi také za otevřený a srdečný vztah k parlamentu. Krátký úvod a dvě stručné otázky. Minulý pátek eh, ve věstníku italská banka znovu snížila své výhledy, pokud jde o italský růst v roce 2013. Vláda překla, předpovídala pokles o žádná celá 2%, ale teď se tady hovoří o jednom procentu. Tam je obtížné představit si, že bychom za této situace v roce 2013 dosáhli eh, vyváženého rozpočtu, kdyby tady nebyl nějaký nápravný krok korekční opatření ve výši 7 miliard eur. Nemyslíte si, že zde musí být stanoven určitý limit pro tyto korektivní kroky, aby se tím ještě nezhoršovala sociální situace v zemi? Za druhé, nebylo by rozumnější a zodpovědnější říci už od začátku, že vzhledem k okolnostem vzhledem ke krizi, v níže Itálie, tak země není schopna dosáhnout vyváženého rozpočtu do roku 2013. Vyvážený rozpočet podle mě je rozpočet, o kterém se nezodpovědně podle mě rozhodla Berlusconiho vláda. Já zcela souhlasím s tím, co říkáte. Má odpověď je kladná. Ale tato vláda už toho vlastně dosáhla. Ten vyvážený rozpočet v roce 2013 to není na nominální úrovni, ale je to tedy na strukturální úrovni, to znamená upraveno pro cyklus. Když prosinci roku 2011 jsme měli tedy to korektivní opatření, abychom dosáhli vyváženého rozpočtu, tak ekonomické výhledy byly úplně jiné, než se potom tedy ukázalo. Nevím, jestli si vzpomínáte, jak to vypadalo, jestli banka, která dělá ty výhledy o čtyři měsíce později než vláda, se tomu více přiblížila, ale je pravda, že se ty výhledy zhoršily a to vědomí, toto povědomí už jsme měli minulý rok na jaře. A proto byl stanoven princip, eh, který je důležitý a sice, že nepoběžíme za tou recesí. To znamená, náš cíl, pokud jde o rozpočet, eh, když jsme tedy v roce 2011 eh, v prosinci provedli ten korektivní krok, tak už nebylo možné, aby ta rovnováha byla tedy nominální. My jsme dosáhli strukturálního cíle, to znamená, že jsme to přizpůsobili eh, těm cyklickým jevům. To znamená, že my jsme nikdy neřekli, že nominálně je tam eh, nula, že je to vyvážený rozpočet nominálně. Takže kdyby došlo k dalšímu zhoršení ekonomického cyklu v porovnání s tím, s čím už se počítalo Kdyby se to žádná celá nula ještě zhoršilo, tak by se to odrazilo také v našem cíli pro rozpočet, takže by nebylo nutno provádět nějaké operace, jak čtu v novinách, protože doufám, že to neuděláme teď a neudělá to ani další vláda, protože už ten cíl je přizpůsoben cyklu, cyklickému vývoji, takže je to podle mě z ekonomického hlediska správné. Jakmile máme strukturálně vyvážený rozpočet, tak by se ekonomika v obtížné situaci neměla ještě zatěžovat eh, těmito zbytečnými operacemi. A sama Evropská komise a Evropské instituce a také Mezinárodní měnový fond žádají, aby tváří v tvář recesi, která se může ještě zhoršit, aby bylo dosaženo toho cíle cyclically adjusted. Takže to je cíl, který máme stanoven a kterého chceme dosáhnout. Tremosa. Děkuji. Nyní Ramon Tremosa za liberály a demokraty, prosím. Děkuji. Pane ministře, dobrý den. Já jsem katalánský poslanec z Barcelony a mám pro vás otázku. Včera večer jsem slyšel předsedu vlády Monteho, který hovořil o velkých reformách v Itálii, které chce provést. Mě by zajímalo, jaké reformy se ještě tedy musí prohloubit v těchto letech, které tedy reformy ještě nebyly provedeny. A další otázka. Mohla by zde být nějaká regionální reforma v Itálii, aby regiony nejen tedy vydávaly peníze, ale aby také eh, vybírali daně, aby to byla skutečně federální reforma? Jako v Německu, kde mají fiskal federalism na regionální úrovni? A tím pádem je ekonomika mnohem efektivní. Děkuji. Mnohem efektivnější. Děkuji. Děkuji za otázku. Musím odpovědět na dvou úrovních. Za prvé, tato vláda, podle mne, přistoupila ke strukturálním problémům Itálie a tedy k požadavkům reform velmi široce, velmi ze široka. Takže já zde nevidím žádné oblasti, kterých by se vláda nedotkla. K nímž by se nepostavila čelem. Nicméně myslím si, že je správné a téměř logické říci, že celá řada těch reform musí být dovedena do důsledku, takže vyžadují dlouhodobou akci. V některých oblastech eh, jsou už tedy zavedeny určité reformy, které je nutno prohlubovat. Uveďme si takový příklad, takovou metaforu. Představme si, že musíme udělat vrt, který dosáhne 100 metrů hloubky a my jsme udělali vrt, který má jen několik centimetrů. Takže jde o to, že budeme prohlubovat reformy, které už byly zahájeny a v celé řadě případů je nutno postupovat ve fázích. Některé oblasti podle mě už nepotřebují tento vícefázový přístup, především pokud jde o daňový rámec, pokud jde o stabilitu veřejných účtů, především ze střednědobého hlediska, důchodová reforma podle mě už i tedy v Itálii, já myslím, že máme něco, co může být použito jako benchmark, jak zajišťujeme finanční stabilitu ze střednědobého hlediska, pokud jde o důchody. Další oblasti, které si ovšem vyžádají další prohloubení, další přístup, tak tam jde především o liberalizaci a podporu volné soutěže, hospodářské soutěže v rámci ekonomiky, italské ekonomiky. Tam je třeba zaměřit se znovu na celý veřejný sektor. A já myslím, že vy právě kladete otázku v tomto smyslu. Veřejný sektor, tam podle mě je zde otázka dimenze a dimenze tedy a otázka nastavení. Otázka vztahu mezi centrální vládou a regionálními nebo místními orgány. My po celé řadě různých ústavních reform jsme dospěli do stavu, který možná není ideální. Předseda vlády konečně už před několika měsíci poslal do parlamentu návrh změny ústavy, aby se znovu přehodnotili pravomoci, které jsou udělovány jednotlivým aktérům na národní, regionální a místní úrovni, aby se tedy lépe rozdělily pravomoci v oblasti infrastruktury, životního prostředí, zastupování nebo tedy zahraničních vztahů. Nicméně ta reforma tedy bude na příštím parlamentu. Ten o tom bude diskutovat. Pokud jde ten druhý aspekt, pokud jde o daňovou zodpovědnost, která jde ruku v ruce s výdajovou zodpovědností. I to byl jeden aspekt navrhované ústavní reformy. Nicméně v praxi už bylo přijato jedno opatření na začátku prosince roku 2011. Tam se jednalo o revizi nebo tedy přehodnocení daně z nemovitosti. Ta daň z nemovitosti je spoludaní. To znamená, že jednu část, eh, jedna část přísluší státu a druhá část tedy příslušela tedy místním orgánům, ale teď jsme to přepracovali a po té reformě vlastně ta daň z nemovitosti jde přímo místním orgánům a oni potom mají plně tyto peníze k dispozici. Takže to je důležitá věc. A myslím si, že toto by mělo být uděláno také na úrovni ústavní reformy. Eh, Děkuji. Nyní Filip Lambert z Belgie za zelené. Eh, eh, dobrý den, vítejte pane ministře. Já jsem velice rád, že máme eh, příležitost grilovat pana Griliho a ne pana Grilla. Možná ale i na to dojde, člověk nikdy neví. Takže vítejte v Bruselu, kde vnímáme vašeho šéfa jako jednoho z nejvýznamnějších cenu, členů rady a možná také jediného, kdo je schopen postavit se Angele. Takže já si chci ověřit, zda to tež také platí pro ministra pro finanční záležitosti. Víte, že pan Juncker, který tady byl nedávno, je také významnou postavou a ten tady uvažoval o obecné povaze politiky, eh, kterou teď eh, aplikují členské státy EU od začátku krize eura. To znamená, že si vlastně nikdo není jisté, zda směřujeme správným směrem, všichni škrtáme, škrtáme, eh, hodně škrtáme a uvědomujeme si, že makroekonomicky je to kontraproduktivní a já myslím, že to platí pro Francii, Itálii i další země a že jsou to právě ti nejslabší, kteří za to zaplatí. To je jedna věc. Druhá věc, prožíváme asymetrické šoky a tak se chci zeptat, zda souhlasíte s asymetrickými korekcemi, anebo bychom měli směřovat eh, spíše k symetričtějším nápravným mechanismům, eh, kdyby eh, se zapojily i země s větším přebytkem. Takže mě by zajímalo, tak jak toto vnímáte nejenom jakožto ministr financí Itálie, ale také jako člen ECOFINu. <coughs> Děkuji. Já o tom uvažuji tak, že eh, rozlišuji to, když je člověk uprostřed eh, obtížné eh, situace a když člověk uvažuje o budoucnosti, řekněme budoucnosti Evropy a jakožto ekonom, pokud nepřímo odborník na ekonomické záležitosti, tak alespoň člověk, který studoval ekonomii, tak jako takový člověk vím, že doby fiskálních eh, korekcí mohou mít krátkodobě negativní dopad na hospodářství a hospodářský cyklus. Makroekonomika obecně by měla být schopna takovéto šoky absorbovat eh, a být vlastně proticyklická společně s dalšími politikami. Takže není pochyb o tom, že tyto Mm, korekce, eh, které se teď implementují v některých členských eh, státech, krátkodobě nepřispívají k pozitivnímu vývoji hospodářství. Ale eh, my teď prožíváme krizi důvěry, nebo jsme ji prožívali ještě před několika málo měsíci a pak ta situace je samozřejmě vnímána jinak. A ta krize byla velice eh, významná v některých státech, velice závažná a pak je třeba činit eh, těžká rozhodnutí. Takže pokud například máte členský stát, eh, kde se ptáme, zda bude trh nadále schopen nakupovat dluhopisy tak eh, toto je třeba si nastavit jako první prioritu. A já to v krizi eh, vidím tak, eh, že určité fiskální korekce jsou nevyhnutelné teď, jakým způsobem navrhnout cestu do budoucna. Ehm, bez takovýchto mechanismů, které zmiňujete vy, ehm, je nějaký lepší způsob, jak absorbovat ehm, šoky, ať už by to byly způsoby symetrické či asymetrické, protože obě možnosti jsou, jsou možné. Když budeme diskutovat o Evropě a myslím, že to naznačuje i diskuze tady v Evropském parlamentu a i mezi evropskými eh, předními eh, představiteli, tak ti všichni, myslím, diskutují o tom, že je třeba nastavit eh, pro Evropu správně navrženou eh, cestu, která nám umožní vypořádat se, se šoky, absorbovat eh, symetrické a asymetrické šoky a otřesy, ale samozřejmě celé se to vyvíjí jakožto určitý proces. který je rozfázován a měl by mít také dobré základy. A pokud jde o ty základy, to je řekněme ten fiskální kompakt a fiskální smlouva a vše, co s tím souvisí, protože ještě předtím, než začneme uvažovat o jakémkoliv sdílení společných nástrojů eh, a absorpci otřesu, tak je třeba nastavit pro všechny jasná pravidla aby se ne, dále nezvyšovalo riziko. Takže do určité míry je nešťastné, že čelíme takto hluboké krizi a přitom máme eh, tak omezenou možnost toho, co můžeme jakožto Evropa a jednotlivé země udělat, protože Evropa jako taková se ještě nerozhodla, jakým způsobem se krizi eh, postaví. Ale myslím, že pro nás, pro všechny je to poučení a v příštích letech budeme schopni provádět změny, které budou vítané. Děkuji, říká pan eh, předseda. Nyní Mario Mauro z Itálie, prosím. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Chtěl jsem vám položit otázku týkající se italské situace, konkrétně jednoho z ukazatelů který byl několikrát citován po té, co se moci ujala úřednická vláda a byl označován za problematický. Jednalo se o italské působení na trzích. Já jsem se chtěl zeptat, zda po 13 měsících vlády profesora Monteho se něco změnilo, pokud jde o fungování italského dluhu na těchto trzích a zda, pokud se tedy něco změnilo, je zde nějaký vztah eh, mezi tím, co se stalo a těmi reformami, které jste zmiňoval. A zda to také nějak souvisí eh, s kredibilitou, s věrohodností a politickou stabilitou do budoucna. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že něco se určitě změnilo. Řekl bych, že se toho změnilo hodně. Stačí se podívat na čísla z tohoto hlediska. V těch nejtěžších momentech krize ta otázka credit swaps, tak ten ukazatel se opravdu velmi zlepšil. Zlepšila se tam otázka důvěry trhu obecně, a to jak v naší zemi, tak v Evropě jako celku. A něčím to je způsobeno. A jsou zde tedy různé názory. Říká se, že je to kvůli Evropě, kvůli centrální bance a tak dále, ale já musím říci, že se jedná o celek. Je jasné, že z mého hlediska, nebo tedy z mého názoru ECB udělala opravdu velký kus práce při řešení krize eura, při budování, vytváření nástrojů a mechanismů. Ale je také součástí určitého celku, určité strategie, protože myslím si, že centrální banka sama, jak víte, vytvořila určité nástroje v režimu podmíněnosti který bychom měli podpořit. A cílem těchto podmínek je dosáhnout výsledku, který by všechny instituce nebo země, které musí udělat nějaké věci, tak aby v těchto věcech pokračovaly. Když se podíváte na tyto zákroky jednotlivě, ať už se jedná o kroky na úrovni euroskupiny, nebo ECB nebo jednotlivých států, tak všechny tyto kroky sami o sobě by nestačily k tomu, aby stabilizovaly trhy. Ale všechny tyto kroky byly důležitou součástí celku a byla nutná souhra jednotlivých kroků, aby bylo dosaženo stabilizace trhu. Je to obtížné i v jednotlivé zemi, protože trhy pořád tvrdili, že je zde systémové riziko že jsou zde prostě věci, které bez ohledu na to, co ta konkrétní země udělá, tak jsou zde věci, které na ně budou působit zvenku, že může se zhroutit celý trh. A pak jsou zde otázky společných eh, nástrojů, takových věcí, jako jsou credit swaps a tak dále. A jednalo se také o takové programy jako OMT, programy tedy ECB. A to všechno jsou kroky, které jsou důležité i z hlediska reform realizovaných v jednotlivých zemích. Pokud jde o Itálii, tak si myslím, že zlepšení těch našich spread je způsobeno tím, že náš předseda vlády se opravdu velmi snažil prosadit významný program stabilizace fiskálního systému, zavedení reform v naší zemi, ale to tež bylo prováděno na úrovni eurozóny, za přispění jednotlivých států a také evropských institucí Komise a Evropské centrální banky. No, Astrid Luling has the floor. A nyní paní Lulingová, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Minulý čtvrtek eh, jsme zde měli předsedu Euroskupiny, který se distancoval od politiky úsporných opatření, ačkoliv právě euroskupina, které už 8 let předsedá, vyžadovala politiku ozdravení veřejných financí ze strany těch nejzadluženějších členských států. Já dobře vím, že ten lék je hořký, ale je nutné podívat se také na to, zda politiky úsporných opatření přináší ovoce nebo ne. Můj zelený belgický kolega už tvrdil opak. Tvrdil, že je to brzda, že je to kontraproduktivní, ale určité indexy v Itálii nebo v Portugalsku a dokonce i v Řecku nám nicméně ukazují, že jsou zde přesto všechno pozitivní dopady. A Vidíme zde také, že úsporná opatření mají recesivní dopady, které byly trošku podceňovány. Takže to tvrdí zase jiná politická rodina. Takže co si myslet, komu věřit, čemu věřit? Po těžkém, víceméně dlouhém období je nutno posoudit, eh, co se vlastně stalo. Na jedné straně zde máme předsedu Euroskopiny, který hovoří o dopadech úsporných opatření, říká, že ty dopady nejsou přínosné, ale na druhé straně říká, že je třeba omezit eh, deficit a zadluženost. Děkuji. Ano, stabilizace fiskálního systému, to je hořká pilulka. Možná je to ještě větší než pilulka. Ale jak jsem říkal, i tady je to různé v různých zemích. Některé země měly prostor k výběru, který byl širší, větší než v jiných zemích. Má země neměla příliš na výběr, protože není možné vytvořit věrohodnou strategii růstu bez stabilizovaných finančních trhů. Proto jsme hovořili o tom, jako, že kdybychom neozdravili, nestabilizovali finanční trhy, bylo by to jako stavět dům na písku, takže proto bylo nutné vrátit trhům důvěru v naše zemi, v Itálii. A prvním krokem bylo abychom si vrátili důvěru jako země, která bude tedy důvěryhodným eh, dlužníkem. Bylo tedy nutno stabilizovat veřejné finance. To bylo nevyhnutelné, ale nevyhnutelná byla tedy nejen stabilizace, ale také rychlost této stabilizace. To znamená, že cíl dosáhnout vyváženého rozpočtu v roce 2013, v tomto roce, to jsme my nejen tedy jako italská vláda, ale vůbec eh, mezinárodní společenství to vnímalo jako důležitý signál. To právě trhy očekávali, chtěli, aby Itálie vyslala tento signál, že je důvěryhodná. Samozřejmě úsporná opatření to není cíl sám o sobě, ale je to prostředek eh, k tomu, jak dosáhnout růstu. A myslím si, že tedy pan Juncker samozřejmě hovořil o evropském přístupu k růstu, to samozřejmě jde nad rámec pouhé úsporné politiky, politiky úsporných opatření. A chci připomenout, že tato diskuse už byla zahájena v Evropě, si mnozí pamatují na tu červnovou radu právě jako na radu, kde se hovořilo jen o úsporných opatřeních, ale tam se začalo právě naopak hovořit o investicích, o společných investicích, o posílení role Evropské investiční banky. Takže tyto dvě věci nestojí proti sobě. Naopak jsou to věci, které jdou ruku v ruce a bohužel dnes jsme viděli, že ta otázka stabilizace finančních trhů byla složitější, než jsme očekávali. To je jedna z těch největších výzev, eh, protože si myslím, že je snadné si představit, jak uvést účty do rovnováhy, ale je mnohem těžší mít nějaký jistý recept, jak v krátkém čase znovu nastartovat motory růstu. Navíc není možné udělat to individuálně v jednotlivých zemích, musíme to udělat kolektivně jako Evropa. Děkuji. A nyní kolegyně ze Slovenska. In the past couple of... Za posledních pár měsíců se hovořilo o odhadech podvodů. Například trilion eur ročně veřejných prostředků, to je jeden z odhadů. A jde o obrovskou ránu pro, eh, a ztrátu pro národní rozpočty. Rovněž to zasahuje negativně, eh, má to negativní vliv na kvalitu veřejných služeb, na evropský sociální model, zahraň, zabraňuje to řádnému fungování evropského jednotného trhu a eh, tím, jak státům klesají příjmy z daní, tak stoupají negativní ukazatele rozpočtové a tak dále, takže myslím si, že by to měla být jedna z priorit. A e, vyhýbání se daním, daňové podvody, e, znamená, že nám pak scházejí peníze na investice na růst. Já jsem spravodajkou e, k právě tomuto tématu a členské státy a komisi tam je vyzývám k tomu, aby přišli s, konkrétnou, s konkrétní soudržnou daňovou strategií. Jsem přesvědčena, že budeme-li vycházet ze společného jmenovatele, tak se podaří dosáhnout až 50% poklesu do roku 2020 daňových strát. a například u Itálie, tam se odhaduje, protože tam je veliká stínová e, ekonomika, téměř 27% daní vlastně jsou ty daně, o které stát v současné době přichází, takže tam by bylo to zlepšení obrovské. A můj dotaz zní, jaké, jaká opatření zavádíte a co si myslíte, že by bylo třeba ještě udělat, protože právě poslední pár měsíců je to takové téma živé a rovněž by mě zajímalo vaše stanovisko vůči členským státům, jakým způsobem přistupovat k boji s daňovými podvody na celoevropské úrovni. Děkuji. Daňové úniky. To je skutečně obrovský společný problém, který je obzvlášť vyhrocený v některých zemích a Itálie bohužel je známá vysokou úrovní daňových úniků. Je to tedy mnohem vyšší, než je průměr. Je to ale problém, na který tato vláda poukazuje už od začátku svého působení, takže to byl také předmět našeho prvního kroku, který usiloval o stabilizaci finančních trhů. Velká část tohoto zásahu právě spočívala v tom, že bylo nutno změnit přístup finančních institucí k daňovým únikům z různých důvodů. Je zde tedy ztráta příjmu, to je jeden důvod, ale je zde také otázka spravedlnosti a rovnosti, a to jak z daňového hlediska, tak i z hlediska toho, že by chyběly příjmy na financování důležitých sociálních programů. Takže je to vlastně dvojí nespravedlnost kvůli daňovým únikům a je zde možná i e, třetí dopad, a to je otázka rovného, rovných podmínek e, mezi jednotlivými podniky, protože na trzích jsou e, různé podniky, které působí a ucházejí se o stejné zakázky. Samozřejmě ty podniky, které neodvádějí daně, tak jsou zvýhodněné oproti těm, které řádně daně platí. Systém, který se nedokáže zbavit daňových úniků, tak je nutně systémem křehkým a my jsme přijali celou řadu opatření usilujících o posílení pravomocí a také schopností našich eh, finančních úřadů, aby byly schopny sledovat různé transakce a také úrovně aktiv eh, finančních aktiv eh, našich eh, občanů, našich podniků. Myslím, že to přináší dobré výsledky, vyžaduje to také změnu způsobu myšlení, a to nejen ze strany občanů, ale také ze strany finančních úřadů. Je tam nutná výměna informací a také třeba změnit eh, přístup k šetřením v oblasti daní, daňové problematiky. Teď je to první rok, eh, kdy tedy platí tato opatření, je to také rok, eh, kdy máme slabé hospodářství, takže je těžko posoudit, jaký dopad měla tato opatření, protože v každém případě daňové příjmy klesají, takže je těžko provádět nějaké srovnání. V okamžiku hospodářských problémů je velmi důležitá změna myšlení, změna přístupu, jak občanů, Eh, tak také orgánu. Vy mluvíte velmi dobře italsky, tak si určitě čtete náš tisk a tam vidíte, že máme velmi silné argumenty pro to, jak bojovat eh, nadále proti daňovým unikům, ale na druhé, že je třeba změnit eh, přístup, změnit mentalitu, aby zde se zbytečně neživil nějaký strach, nějaké obavy. Nicméně, když se přijímají takové kroky, jako jsou naše opatření v boji proti daňovým únikům, musíme to řádně vysvětlit, aby to nebylo vykládáno špatně. Děkuji. Já myslím, že východiskem by mohlo být seriózně se pustit eh, do práce a usvědčené osoby, včetně bývalého premiéra, eh, dá do vězení za daňové úniky, tak jak by se příslušelo. Ale to je můj osobní názor. A nyní se dostáváme Eh, Ksabin Kutaš, socialistka z Rumunska, prosím. Děkuji. Já bych velice rád přivítal pana ministra v našem výboru a protože vy jste nastrukturoval svůj projev do dvou částí, tak eh, já bych si dovolil také dvě otázky. Jedna se bude týkat eh, spíše eurozóny anebo Euro, Evropy a druhá Itálie. Já jsem z Rumunska což je země mimo eurozónu. Vy jste z Itálie, která patří do eurozóny a tak se chci zeptat, co si myslíte o tom novém pocitu, který myslím, že se eh, objevuje a který se týká dvourychlostní Evropy. Asi jste slyšel o tom, že se hovoří o dvou oddělených parlamentech, kdy jeden by byl pro eurozónu, druhý pro země mimo eurozóny. Kromě toho teď eh, hovoříme o bankovnictví, bankovnictví v Unii, o té bankovní unii, o tom, že země eurozóny by měly v těchto diskuzích mít eh, větší slovo, ačkoliv dnes banky eh, způsobí v podstatě po celé Evropě, protože u nás v Rumunsku 90% trhu vlastně patří bankám eurozóny. Takže by mě zajímalo, co si eh, myslíte o té eh, možnosti Evropy, kam se bude Evropa ubírat, pokud budeme eh, se ubírat tímto směrem. A potom otázka na Itálii. Vy jste hovořil o boji s korupcí, o větší transparentnosti, o opatřeních pro posílení investic a já jsem se také hodně hodně dočetl v tisku o nové dani z, imu, z nemovitostí IMU, jak ji označujete v italštině a chci se zeptat, jakou zpětnou vazbu máte k této nové dani, jak je nebo byla přijata, probíhala diskuze o progresi, protože Teď je ta daň nastavena plošně jako stejná rovná daň pro všechny, takže by mě zajímalo, zda si myslíte, že by ta daň mohla být eh, například dále zlepšena po určitém eh, počátečním období. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o dvourychlostní Evropu, tak vzhledem k tomu, že hluboco věřím v Evropu i euro, tak doufám, že eh, celá záležitost sama od sebe zanikne, jakmile doufejme brzy pomine stávající krize a budeme schopni prohloubit proces reform eh, řízení a eh, lépe předcházet dalším krizím, o což se už nyní v eurozóně snažíme. Eurozóna a Evropa, myslím, potom budou totež snad s jednou výjimkou, ale mm, tak to stanoví smlouvy a myslím si, že tady není e, zapotřebí ani být optimistou, stačí pevně věřit v Evropu a já si myslím, že Evropa bude posilovat vzájemné zbližování. A v mezidobí si myslím, že musíme e, že se musíme vzájemně respektovat, respektovat své svobody i potřeby, musíme respektovat pochopitelně také členy mimo eurozónu, pokud jde o rozhodování v rámci eurozóny, tak aby tato rozhodnutí neomezovala svobodu, kter- což je svoboda v rámci evropského rámce, ale na druhé straně musíme také zajistit, že jsou zohledněny potřeby členů eurozóny, protože tyto státy jsou úzce provázány a musí mít možnost přijímat společná rozhodnutí. A myslím, že tato krize nám ukázala, že je potřeba přijímat ta rozhodnutí eh, rozumně rychle. Takže je třeba nastavit správnou rovnováhu. Na jedné straně um, máme to, že chceme zohlednit eh, všechny, na druhé straně máme eurozónu. Je potřeba najít správnou rovnováhu a Pochopitelně, že tato záležitost je nesmírně obtížná. Já osobně si myslím, že rozdělení evropských institucí určitě není správnou cestou a měli bychom každopádně integritu evropských institucí zachovávat, ale nesmíme zapomínat na to, že je potřeba uh, zajistit eh, na jedné straně ty příslušné svobody, svobodu a na druhé straně umožnit společné rozhodování pro členy eurozóny, které někdy, a ta rozhodnutí, to připomínám, někdy musí být přijímána skutečně velice rychle. Pokud jde o naši italskou daň z nemovitostí, kdy podstatou této daně je rozšířit ji na veškeré nemovitosti, protože dříve existovaly určité výjimky, například pro první bydlení, tak eh, je to nová daň platná rok, týká se veškerých nemovitostí, s tím, že pokud se jedná o vaši první nemovitost, tak platíte 50% daně za každý další eh, dům, už potom 100%. Ale je třeba také mít na paměti to, že Itálie má vysoké procento domácností, které vlastní nemovitost. 80 občanů vlastní alespoň jednu nemovitost, což eh, si myslím, že je tedy tím pádem daň, která se dotýká v podstatě všech Italů, naprosté většiny občanů a musím říci, že samozřejmě nikdo nemá daně rád, nikdo je nevítá, takže pokud byste se obrátili na veřejnost, asi se nikdo nebude radovat z oslovených. Nicméně, pokud se na to podíváte a srovnáte země, tak uvidíte, že ve většině zemí platí daně, které postihují eh, nemovitosti. Co se týče Itálie, tak u nás probíhá předvolební kampaň a pochopitelně, že součástí diskuze je také tato daň z nemovitosti, to, jakou podobu by měla mít. Je to součástí předvolební kampaně a tak asi nemá smysl, abych eh, tady toto téma rozvěřoval. Ta myšlenka eh, uměrnosti, proporcionality, Obecně si myslím, že tato zásada je dobrá, ale zase, když se podíváte na různé státy, tak už eh, ta situace tak zjevná není, protože, jak už jsem říkal, v odpovědi na předchozí otázku, ta naše daň je vlastně mm, bývalým výnosem a příjmem pro místní úroveň toto jsme museli zohlednit a ne ve všech eh, členských státech tato proporcionalita eh, existuje. Kromě toho většina nemovitostí není eh, vlastně na jednotlivce, ale spíše většími společnostmi, takže tady je ta aplikace principu proporcionality trochu komplikovaná. Pan předseda, děkuji. Možná, kdybyste si eh, dal sluchátka, zeptám se německy. Já jsem německý poslanec, patří mezi liberály. Ani, Pan, a není německy? Ani. Pan Bersány, to je vlastně vyzývatel současného premiéra. Ten už předběžně oznámil, že když ty volby vyhraje, tak celá řada smluv, mezi jinými právě ten takzvaný fiskální kompakt, že bude znovu projednána, protože má pocit, že to prospěje italskému rozvoji, pokud ty smluvní podmínky nebo podmínky těch dohod budou jiné. A tím vlastně e, utrpěla i smlouva a stabilitě a růstu, která nebyla brála vážně. A tady se nad tím zamýšlíme, zda je to pouze volební taktika, anebo eh, si myslíte, že to musíme brát vážně, tuto hrozbu, že pan Bersány to všechno zazvu, ty karty nově rozdá. A pak nyní poměr eura k jiným měnám ve světě. V současné době vidíme takovou honbu dolů, taková soutěž, kdo bude níž. Jen je devalvován japonskou vládou schválně a s plným vědomím. Nevíme, zda američané nepůjdou s stejnou cestou, eh, protože oni si chtějí chránit svou konkurenceschopnost. Co je podle vás ten, eh, ta kritická hodnota eh, toho vztahu eura k dolaru, aby italské hospodářství zůstalo konkurenceschopné? Děkuji. Pane předsedo, vy sám jste řekl, že my jsme úřednická vláda, vláda odborníků, takže nejsme příliš zdatní, pokud jde o debaty a předvolební debaty. Politické strany teď právě zahajují tu soutěž, ten dostih před volbami. Já nemohu posoudit, zda je to taktické nebo ne. Chci jen připomenout fakta. Itálie a italský parlament, to znamená všechny strany, které podpořili vládu pana premiéra Montyho, nejen schválili obsah eh, daňové dohody Fiscal Compact, ale vzali jsme to opravdu velmi vážně. My jsme byli jedna ze zemí, a do dnešního dne jedna z mála zemí, které už do vlastní ústavy, jak jsem říkal, začlenili požadavek na disciplínu, požadavek na vyvážený rozpočet. A nejenže jsme tedy změnili ústavu a vnesli jsme to do ústavy, ale v prosinci roku 2012 ta parlament také schválil velmi podrobný postup, jak toho bude dosaženo každý rok tohoto hlediska si tedy můžete být jisti, že pro Italskou republiku platí, že jsme nejen přesvědčeni o důležitosti vyváženého rozpočtu a zdravých eh, veřejných financí, že toto vše si získalo opravdu širokou podporu, dnes už je to součástí ústavního principu a bylo by opravdu těžké provést teď nějakou reformu tohoto principu, právě protože to vyžadovalo takovou eh, většinu, že běžný parlament za běžných okolností by těžko takové většiny dosáhl. Uvidíme, jaké to bude mít dopady, pokud jde o směný kurz. My jsme byli vždycky proti tomu, aby se směný kurz používal jako nástroj k obchodování. Já se k tomu stavím tak, že použít směný kurz pro obchodní účely je zcela špatné. Už sama konstrukce eura měla na paměti zkušenost vaší země, Německa, pane předsedo. Země může mít opravdu velké úspěchy jako vývozce, jako platný hráč na světových trzích, aniž by používal znehodnocování vlastní měny, oslabování vlastní měny v zájmu tedy zvyšování své konkurenceschopnosti. Může to být i země, právě, která má naopak silnou měnu a z dlouhodobého hlediska silná měna je pozitivní faktor, ne negativní faktor. Možná to podhodnocení měny může z krátkodobého hlediska něco přinést, ale už ze střednědobého hlediska je to podle mě politika negativní. Jasné, že něco takového teď existuje a naše podniky, které vyvážejí, které tedy se zaměřují na vývoz, tak pocitují tyto dopady. A jak Mezinárodní měnový fond, tak i G20, tak celá Evropská unie a Itálie se k tomu staví tak, že některé politiky nejsou slučitelné s politikou růstu na světové úrovni. Jako další Dirk Epping to je příslušník skupiny evropských konzervativců a reformátorů. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, program úspor eh, té italské vlády, která brzy eh, bude končit, většinou měl podobu vysokých daní. Eh, v interview, které dal Wall Street Journal, eh, Mario Draghi to nazval špatnou konsolidací ve srovnání s kladnou, dobrou konsolidací, kde daně spíše snižujeme. Takže otázka spíše by měla znít, jakým způsobem osekáme přílišné výdaje. A Wolfgang Münchau ve Financial Timesech píše, že ty skromné strukturální reformy, které pan Monti zavedl, v makroekonomickém měřítku vlastně jsou nepatrné zcela. Takže jak byste se postavil k tomu, co řekl pan Draghi a pan Michal a jaké strukturální reformy jsou opravdu potřeba, aby byl nastolen pravý růst? Já se budu držet konkrétních fakt spíš než něčích názoru. A sice ano, musím přiznat, je pravda, že v tom poměrně krátkém období, co jsme byli u kormidla, tak nejdříve bylo třeba konsolidovat veřejné účty a aby to mohlo proběhnout v takto omezeném období, které jsme měli k dispozici, museli jsme sáhnout k zdaňování nebo k úpravě daní ve větší míře, než bychom sami rádi. Což samozřejmě neznamená, že bychom byli přesvědčeni, že bychom měli postupovat opačně. Já už jsem říkal v minulosti, že podle mého názoru důležitou věcí je, když se snažíme redukovat veřejný eh, sektor, tak i připustit a umožnit eh, snižování daní. V Itálii se snažíme dosáhnout zrovnováženého, vyváženého rozpočtu. A to je vlastně ústavní vstupní podmínka. A eh, pokud se snažíme mít daňovou politiku a řídit se koncepcí daňov, vyváženého rozpočtu tak, jakmile zahýbeme s daněmi, tak musíme zahýbat i s výdaji vládními, takže to je obtížný úkol. Když se snažíme osekávat vládní programy, má to obrovský dopad a my jsme vlastně měli pouze roční horizont, takže je jasným cílem a to je e, můj názor a byl to můj názor, že ano, musíme snižovat daňovou zátěž v naší zemi dlouhodobě, ale pokud jsme ji zvýšili, tak jsme se snažili to učit inteligentním způsobem, tedy spíše spotřebními daněmi, daněmi nemovitostními a nikoli daň, zdaňováním jednotlivců, a každé zvyšování daní samozřejmě bude muset být znovu revidováno a upravováno z pohledu vládních výdajů. Takže my jsme započali určitý kurz a samozřejmě další vláda bude muset sama zvolit, jakým způsobem to povede dál. Samozřejmě, že je to těžké, nelehké rozhodnutí zvyšovat daně, ale snad ještě obtížnější je volit, eh, kde budete snižovat výdaje ve veřejném sektoru. Budou to například um, nějaké veřejné práce, budou to um, budou to dávky nebo tak. No, tak každopádně ten směr, kterým se vláda ubírá. V Evropském parlamentu jsou země, kde úroveň vládních výdajů a zdanění nejsou v takových ideálních souvislostech a přístup k tomu je úplně jiný. Samozřejmě, že to závisí i na určitém sociálním svědomí. V mé zemi většina veřejnosti se přiklání spíš ke snižování daní, ano, ale snižování veřejných výdajů by nemělo být podmínkou toho. Pan Münchau ten je odborník na veřejné instituce, evropské instituce, já si ho velice vážím, ale on píše samozřejmě věci, které mají i za úkol vyprovokovat debatu. Ale jak už jsme hovořili, odkazovali na OECD, oni mají trochu jiný názor na um, ty dopady našeho rozpočtu a tam už to, že náš HDP má určitý procentní bod, není bez dopadu důsledků. Eh, Náš še kolegyně Pervanš Perez požádala o slovo, ale bohužel zatím je ještě eh, v jiném výboru. A Gianni Pitela požádá, zda může hovořit jejím jménem tedy. Hmm, děkuji. Já chci jen eh, ještě upřesnit jednu věc. Předseda Klinc, to je člověk, který se těší úctě, nejen tedy mé osobní úctě, ale úctě celého hospodářského výboru a také parlamentu, byl určitě uveden v omyl, špatnou informací. Pierluigi Bersani, předseda mé strany, který je také kandidátem na prezidenta, píše, a já to přečtu, budu citovat. Nechci znovu projednávat fiskal kompakt ani žádnou z dohod, eh, která byla uzavřena v uplynulém roce, ale je důležité dívat se vpřed, aby bylo dosaženo růstu a aby byly přijímány politiky, které spojí disciplínu s potřebou posílit eh, veřejné investice a zaměstnanost pacta servanta sunt. To znamená, že Bersány musí dodržet dohody, které byly uzavřeny s Evropou. Nicméně chce, aby zároveň s touto politikou zde existovala i politika zaměřená na podporu růstu a zaměstnanosti. Thank you, Johnny, for this, uh, Děkuji, Johnny, za toto vyjasnění. Je nám s tím líp. Chtěl by se ještě někdo ujmout slova? Jean-Paul? Jen velmi stručně, protože nám zbývá jen pár minut, pane ministře. Já vás eh, pozorně poslouchám od začátku a když vás tak poslouchám o těch reformách, o daňové politice, o opatřeních, které třeba přijmout, tak si kladu otázku, co to je úřednická vláda. That's a difficult question. To je těžká, to je těžká otázka. Já bych řekl, že rozdíl je možná ten, že nejsme příslušníky politických stran, politických skupin existujících v parlamentu, ale že jsme prostě zástupci občanské společnosti. Je samozřejmě jasné, že jakmile vláda začne fungovat, tak její působení je politickým působením. Takže bych řekl, že z tohoto hlediska moc dobře nevím, kam jste svou otázkou směřoval, Nicméně geneze úřednické vlády je taková. V našem případě všichni členové vlády, současné vlády, nebyli členy žádné politické strany. Nicméně naše působení potom je logicky politické, protože vláda pracuje a její práce začne být viditelná, když parlament, tedy politické strany, její práci schválí. Takže je to potom spolupráce mezi politikou a úředníky a tou technikou. Je to nezbytné. Nevím, jestli se mi podařilo odpověď na vaši otázku, nicméně je to velmi důležitá otázka z politického hlediska i z filozofického hlediska, ale nic lepšího vám asi odpovědět nemohu. Um, Děkuji, pane ministře. Bylo nám velkou ctí a potěšeným, že jste mezi nás zavítal. Ehm, my jsme už měli možnost eh, podiskutovat i s dalšími z vašich eh, kolegů a vám ještě jednou děkuji za to, že jste mezi nás dnes dorazil. Vážení kolegové, dámy a pánové, teď tady máte úplný festival předsedu. Není to podle zásluh, je to podle věku, což tedy není tak příjemné, takže přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání. A to je udělení absolutoria pro agenturu, agentury EBA, ESMA a EIOPA. E a tyto tři zprávy strategického významu má na starosti pan Langen. Takže Wernere, máš slovo. No, ono to opravdu není otázka věku, ale spíš moudrosti, životní moudrosti, pane předsedo. Omlouvám se, když je to takto nahlas, ale já bych využil příležitosti a pochválil a vzdal hold kolegům, kteří se sem dokázali přece jen probojovat přes všechny sněhové překážky. To jsou stanoviska stanoviska, to nejsou zprávy, protože tam je e, tím vedoucím výborem e, výbor rozpočtový a 10. ledna roku 2013 ještě reagujeme na zprávu účetního dvora. E, to jsou právě ty tři orgány, Evropský bankovní úřad, Evropský orgán pro cené papíry a trhy a Ehm, ten eh, orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Takže tam se jedná o způsob, jak ty důležité funkce ti vedoucí eh, pracovníci eh, byli přijímáni, najímáni a jak tedy se chovali. Vlastně všechny tři orgány byly založeny z za účelem zpřísnit dohled nad trhem. Byl to rok 2010. E, vlastně vznikla ta koncepce od 1. ledna 2011 začaly fungovat, takže vlastně je to první výroční zpráva e, to nejsou samostatné instituce Evropské unie. Jsou to komunitární evropské instituce, vlastně takové společné členských států a Evropské unie. A tady vlastně už je ten první problém, totiž zajistit jejich financování. Protože u těchto takzvaných meziinstitucí eh, má to probíhat na principu 60% členské státy, 40% eh, rozpočet EU. Tady z toho vznikají vzniká mnoho organizačních obtíží a nedá se to tak beze všeho zvládat. Například eh, národní auditoři se neustále vměšují a kromě tedy unijních auditorů se snaží nastavovat různá vlastní měřítka. Takže máme tady například nevyužité finanční prostředky, které mají být vráceny. Větší státy navíc se snaží eh, využívat určitých vlivů z pohledu financování. A e, to, čeho chce, chtěl parlament docílit, tedy nezávislost těchto orgánů, ta je s velkým otazníkem. Jakým způsobem budou dopady například u ESMY na národní um, rozpočty pak e, a národní hospodaření. Takže tady máme mnoho objektivních takových otazníků, e, které se vážou i s tím konstruktem, způsobem vzniku. Víme, že české státy se dlouho dlouho přebránili vzniku takovýchto institucí a Víme, že není jednoduché se shodnout na bankovní unii, zatím nemáme právní základ a právě toto je určitý kompromis. Já jsem u výsledků um, slyšení těch tří ředitelů um, se začetl, důkladně jsem to prostudoval a ze strany rozpočtového výboru máme zde návrh, tedy spočívá v tom, abychom každopádně absolutorium udělili s tím, že eh, eh, se tam vrací určité přebytky a ty se musí zmínit, musí se zmínit financování 60 na 40 a rovněž způsob najímání zaměstnanců. Tak to úvodem. Jinak máte tam i eh, zprávu a v rámci stanoviska se hovoří jak o objemu, tak no, objem i výpovědní hodnota je omezená. Vlastně my máme právo pouze na určité stanovisko k té zprávě a tady vám mohu říci, že um, výsledek zkoumání um, orgánu dohledu trhu e, se vším, co k tomu patří, čili nějakým účetnictvím, zkoumáním účetnictví, věcně je odpovědným způsobem pojednán u všech základních principů bylo dodrženo, eh, co se právně žádá, eh, rovněž věrohodnost účetnictví eh, je naplněna, legálnost, správnost operací ano. Ale to skutečnost, že pouze část provozních výdajů byla opravdu vyčerpána, to lze vysvětlit problémy s plánováním a plněním rozpočtu. Některých cílů však pak výsledkem toho nebylo dosaženo. Víme, jak je to obtížné. E, všechny tři orgány začínaly vlastně od nuly všechny e, příslušné orgány dohledu členských států mají celkem 53 tisíc zaměstnanců. A teď si představme, že musí obdržet určité pravomoci, eh, které ne vždy členský stát rád předává a rovněž ne vždy je to lehké odhadnout finančně. Eh, Slabá místa jsou u těch tří právních závazků. U EBA tam šlo o eh, prostředky, které by neměly být vraceny, tomu by se mělo zabránit a předcházet ten Evropský orgán pro finanční dohled by měl se snažit co nejrychleji dosáhnout určitého auditu, který potvrdí, že jeho koncepce a jednání je správné, protože vlastně to pak bude týkat všech bank, nad kterými hlíží. Ne všechno u všech tří orgánů eh, je plně v souladu s rozpočtovými plány, dokonce e, v jednom případě nebyly dodrženy dokonce i národní předpisy. Já vím, že to ani není v té zprávě účetního dvora, že v jednom případě postupy, e, které už byly nabídnety, byly prodlouženi, aniž bychom zkoumali, zda je možné e, ty finanční prostředky rovněž dát na tu eh, delší dobu k dispozici. Pak navíc ještě je tam platba eh, nájmu, která je mnohem vyšší než tržní hodnota a navíc ještě transparentnost najímání stanovisek. To je důvod k obavám ze strany účetního dvora. Oni tam zmiňuje, orgány eh, se přečetli, seznámili se s určitými tedy námitkami, případně obavami a zavázali se, že je odstraní. Když hovoříme o bodě číslo 7, tak tam, když se hovoří, že by v roce 2013 je třeba vše podrobně zkontrolovat a rovněž i to odstranění těch nedostatků. Já bych řekl, že musíme mít pochopení z důvodu složitého financování, z důvodu toho, že jsou to vlastně nové orgány, ale zároveň musíme samozřejmě, nesmíme slevit z toho, že musí být dodržovány předpisy a Eh, zákony. Tak, další to je orgán ESMA, Evropský orgán pro cené papíry a trhy. U toho bankovního dohledu tam byl přítomen Adam Farkas, tady byl Hede Ross. A u orgánu ESMA jsme vlastně došli e, k obdobným závěrům, i když e, v trochu oslabené podobě a jinak e, rozloženy. I zde účetní dvůr zjistil, že účetnictví je věrohodné a ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční situaci, což je trošku pozitivněji, ale i zde nízká míra plnění rozpočtu, zejména v případě provozních výdajů, je vysvětlitelná problém s plánováním plněním rozpočtu, které stěžují plnění cíl stanovených pro budování orgánu. Právní závazky nesmějí vzniknout předtím, než budou stanoveny prostředky na závazky. A ta eh, přenesené platby, totiž 200 tisíc eur, E, převedený do roku 2012, jimž neodpovídá žádný právní závazek, e, tam to bude anulováno a do budoucna se e, to by už nemělo stát se. Tomu nebude tedy přistupovat. Jinak se jedná o to, že určitá in, vnitřní kontrola musí rovněž vzniknout, pak pravidelně probíhat a rovněž i interinstitucionální dohoda s Evropským výborem regulatorů trhu e s papíry CESR. Nevím, v čem spočívají problémy s Olafem. Z toho, co jsem slyšel u případu Dali, bych spíše se zamyslel nad tím, zda ten bod tam ponechat, i když eh, účetní dvůr o tom hovořit, protože orgán pro boj s podvody je vlastně samostatný a ve smyslu um, toho zákonodárce to tam nemělo být, protože to je, tady jde spíš o interní záležitost, takže tam bych si možná ještě revidoval tento bod a i zde se hovoří o um, transparentnosti, najímání um, zaměstnanců a rovněž dodržování předpisů, které by se měly orientovat na rozpočet celounijní a nikoli jednotlivých členských států. Tam jsou určité právní postupy v platnosti u ESMI a e, tam e, v Londýně místnosti e, s přehnaně vysokým nájmem, to je otázka řízení a zprávy. Tomu bychom se měli být schopni vyhnout. Takže v bodu 8 um, tím pádem žádáme účetní dvůr, aby v roce 2013 podrobně zkontroloval nedostatky. A ten třetí orgán, to je Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a znovu hodnotíme rok 2011. Eh, zkrátka je EIOPA a zde rovněž v všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční situaci. Tady um, přece jen ESMA um, je na tom trochu líp než ty ostatní. I zde však máme obtíže. Například eh, výdaje na provoz byly tak nízké, že se nepodařilo splnit cíle například eh, v informacice vůbec. A audit musí být proveden v lepším období eh, dříve a vše musí probíhat v souladu s předpisy systému interního eh, auditu. Kritéria musí být eh, písemně dávána, předem stanovená, zakázky písemně, veškeré předpisy dodržovány. Takže to jsou ty hlavní požadavky i zde. Nemáme um, výběrovou komisi a rovněž se obracíme na účetní dvůr, aby podrobně zkontroloval, zda orgán EIOPA provedl slíbená zlepšení, aby tedy eh, pohlídal, že se to stane. A nyní, jak EIOPA, tak ty, i ty dva ostatní orgány, již hovořím, mají jasně nadefinované úkoly. Na druhé straně, co tam chybí, a já se o tom zmiňuji z pohledu toho dalšího bodu, který přijde na pořad jednání, nemají mandát zahrnovat nebo uvalovat dodatečnou byrokracii na členské státy z pohledu dodržování nebo provádění směrnic. Takže eh, tyto orgány by neměly mít možnost zadními vrátky zavádět nějakou maximální harmonizaci, pouze mají za úkol hlídat tu minimální harmonizaci. To O tom hovořím z pohledu jednak rozpočtu a jednak eh, z pohledu toho přání do všeho takzvaně v, strkat nos u členských států, takže o to tam nejde. Takže to je z mé strany vše. Stanovisko je krátké ve všech třech případech. Myslím si, že rovněž na základě slyšení mm, v tom eh, rozpočtovém výboru se nám podařilo eh, zaujmout stanovisko ve všech základních záležitostech. Eh. Děkuji za tyto zajímavé a velmi přesné poznámky. Teď přidáme slovo stínovým zpravodajům. Paní Ferreira tady není a myslím si, že tady nikdo nemůže vystoupit jejím jménem. Paní nebo pan Vema teda požádal o slavu za pana Ole Šmita, je to tak? Takže prosím, máte slovo. Ne za paní Ferreira. Ne, to bychom měli opravdu problém. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jak vidíte, ta Kole Schmidt tady dnes nemůže být, protože má jiné povinnosti ve Švédsku a vystoupím tedy jeho jménem. Velice rád bych eh, poděkoval panu Langenovi za tři zprávy o udělení absolutoria. Vítáme také závěry, ke kterým pan zpravodaj dospěl. My tyto závěry sdílíme. ale obecně byla vždy proto, aby došlo k vytvoření těchto tří agentur a domníváme se, že jsou klíčovými hráči, pokud jde o vytvoření stabilnějšího, bezpečnějšího prostředí na finančních trzích. Potřebujeme také lepší koordinaci a dohled na evropské úrovni. A proto je pro nás velice důležité, aby byl mm, dán k dispozici dostatek prostředků pro tyto agentury. Ole eh, má tedy obavy z toho, že poslední diskuze v radě, pokud jde o rozpočet, nedali za poslední dva roky dostatek prostředků těmto agenturám pro plnění jejich cílů. Kdybychom jim dali další eh, úkoly, což jsme vlastně učinili v několika nařízeních a směrnicích eh, o EMI, o eh, úvěrových agenturách a tak podobně, tak je potřeba zajistit, že tyto agentury budou mít také přeměřené prostředky. Z krátkodobého hlediska potřebují také více pracovníků, protože pokud jde o ESMU a JOPA, tak zde došlo k poklesu eh, personálu o 50 dočasných pracovníků oproti původnímu plánu. To eh, je Teď se ocitáme na v závěrečné fázi eh, vyjednávání o rozpočtu pro rok 2013. Eh, Vidíme tady tedy určitou nepružnost, pokud jde o rozpočet a o to, že je zde neochota převádět přebytky z jednoho rozpočtového roku do dalšího a také eh, nedostatek najímání pracovníků, což vytváří celou řadou problémů. Je tedy potřeba zajistit větší flexibilitu při najímání nových pracovníků. E, teď otázka toho, jak budou financovány tyto agentury do budoucna, to je potřeba jednoznačně vyřešit e, a na to by se měl soustředit Evropský parlament e, ve své zprávě a posouzení udělení absolutoria. Pokud jde o to financování třeba financování eh, poplatků zhodnotit z hlediska všech eh, výhod i nevýhod. Je třeba prošetřit všechny alternativy a eh, požádat i komisi, aby se tomu věnovala. Ole doufá, že se nám podaří dosáhnout schody mezi všemi politickými stranami, že ten text bude dostatečně jasným příspěvkem pro práci rozpočtového výboru a těší se na spolupráci se s panem, s panem zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pane Debakere. Myslím si, že za Svena Gigolda bude mluvit Filip Lambert. Já jsem dnes Svenem Gigoldem. Děkuji, já chci poděkovat panu zpravodaji, eh, hm, můžu říct samozřejmě Wernerovi, ale nemám vždy tuto příležitost, eh, takže bych se vyjádřil k těm prostředkům, které mají agentury k dispozici. Já se velice dobře vzpomínám na ty eh, rozpory, které eh, vznikly ohledně toho, že EBA nevykonává dostatečně své eh, funkce, že zanedbává určité funkce v rámci zátěžových testů a tak dále, a tak dále. Ale nezapomínejme na to, že tyto instituce neměly nikdy k dispozici dostatečné finanční prostředky pro naplnění svých cílů. To chci znovu zdůraznit a tomu ještě přidat eh, jeden důležitý eh, faktor, který eh, vede k úspěchu a to, že se jedná o komunitární rozpočet, to znamená, že zde nezávisíme čistě na členských státech a protože jsou to celoevropské instituce, měly by být takto celoevropsky také financovány. Jinak se tedy, Wernere, těším na další posílenou spolupráci. Merci, Philippe, pour cette... Děkuji, Filipe, za tuto stručnost. Jürgen Klute tady není a nemá tady nikoho, kdo by ho zastoupil, je to tak? Takže dávám slovo panu Hans-Peteru Martinovi. Já, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám. Já bych začal tím, že poděkuji zpravodaji za skvělou práci. Pouze krátká připomínka a zároveň dotaz co nám tady pan kolega Langen vylíčil, jak už jste vysvětlili, bylo velice konkrétní a dokázal jsem všechno sledovat. Takže když si čtu ty návrhy na stanovisko, tak vlastně, když si to srovnám s tím, jak jste to vysvětlil, tak najednou mi to připadá velice abstraktní. Takže otázka zní, vycházíme z toho, že v té zprávě jako takové budou ty problémy pak konkrétně pojmenovány a proto jste vlastně to, co jste nám zde vysvětlil, nezapracoval do toho návrhu stanoviska, nebo je tam jiný důvod, eh, proč eh, tam necítím to maso, že to není takto krásně všechno mm, vylíčeno? Někdo jiný už se nehlásí o slovo, takže vracím slovo zpravodaj. Wernere. Děkuji. Já vlastně začnu tou poslední otázkou. Odpovědět mohu tak, že důvod vlastně není. Proč by tam ty případy měly být konkrétně jmenovány až na ten, že musíme dodržet určitý počet slov, případně bodů. A to je omezení, které si parlament naložil na svá bedra sám. Takže bohužel se nemůžeme nořit do podrobností po každé, což samozřejmě neznamená, že bychom nemohli využít um, pozměňujících návrhů kolegů a um, něco ještě tam dodat. Ale bohužel, kdybych já tam chtěl něco přidat v jednom bodě, tak druhý bych případně musel škrtnout, protože už bych se dostal za um, ten limit to je důvod, proč tam nemáme ty podrobnosti. Jinak se může, kdo chce, ještě seznámit i se zprávou účetního dvora. A tam uh, už jsem nemohl jít dál, takže to je jediný důvod. A proto i u všech tří zpráv úkol zní, že um, účetní dvůr musí důkladně proskoumat ve své další zprávě, jakým způsobem podařilo naplnit ty požadavky. A ještě máme i dopis ředitelů agentury ESMA, paní ředitelky Vereny Bos na pana předsedu Martina Šulce. A tam, když se hovoří o dodatečném personálu, eh, kteří, eh, který by potřebovala právě na dohled nad short sellingem a nad eh, dalšími operacemi na finančních trhu, to jsou milionové operace a tam je třeba se ještě zamyslet nad tím, jakým způsobem se dá ukočírovat takovéto 60 na 40 financování, protože bohužel v legislativním návrhu to řešení nebo to pravidlo není konkrétně uvedeno. To je spíš taková dohoda mezi členskými státy a evropskými institucemi. Samozřejmě členské státy eh, si chtějí využít celé záležitosti k tomu, aby si posílili vlastní nezávislost. A když já vidím, jak nonšalantně přistupuje komise eh, k omezení eh, těch většinových nálezů té EBI k bankovní unii, tak eh, se bojím, jak to dopadne do budoucna. A tady se mně zdá, že je nutné, abychom právě my jako parlament byli těmi strážci nezávislosti těchto tří orgánů, i když někdy se těm, který se to týká, něco do, ani moc nehodí, například ty zátěžové zkoušky, ale to nemůže být kritériem úpravy postupu. Ne, my musíme hlídat, aby ten orgán mohl rozhodovat nezávisle. A to bude i úkol toho rozpočtového výboru, který případně musí z toho nějaké vyvozovat důsledky na další rok, rovněž ve finančním smyslu. To už nám nepřísluší. Takže děkuji. Bohužel dnes počasí znamená, že nás tady není tolik jako obvykle, ale samozřejmě vyzývám všechny, kteří něco mají přínosného, aby přišli s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Pokud eh, to tak dobře chápu, Wernere, tak nepotřebujeme pouze nonchalantnost, ale také obezřetnost. Takže 29. první ve 12 hodin eh, je eh, lhůta předkládání pozměňovacích návrhů, 18. druhý se budou posuzovat pozměňovací návrhy, 25. února se bude hlasovat ve výboru EKON a v hlavním výboru se bude hlasovat 19. března 2013 a na plenárním zasedání buď v dubnu nebo v květnu v roce 2013. Tím jsme uzavřeli tento bod a můžeme přistoupit k následujícímu bodu. Jehož hvězdou je opět Werner Langen, protože se jedná o směrnici o zprostředkování pojištění. Pane zpravodaj, máte znovu slovo. Eh, Tady se jedná o proces spolurozhodování, postup spolurozhodování, jako součást eh, celé legislativy o eh, společném eh, trhu a je to vše předsevzetí pana Michela Barnier, Totiž v tom smyslu, aby kromě čistých bankovních služeb nejrůznější povahy bylo postiženo a nově upraveno rovněž zprostředkování pojištění. K tomu samozřejmě proběhly um, dlouhé diskuse, co je nutné. Um, minimální harmonizace nebo něco víc. Po proskoumání toho návrhu, po intenzivních poradách, jednáních a mnohých nesčetných návrzích jsem došel k závěru, že přece minimální harmonizace je ta správná volba, protože jinak některé nevládní organizace um, nám tvrdí, že eh, bychom se dostali nad rámec eh, finančních eh, služeb, tak jak jsou nadefinovány. Jedna výjimka zde je, to jsou ty to životní pojištění, životní pojištění eh, s finanční investicí, které se nedá zaměňovat s samostatným životním pojištěním, protože tam to zasahuje i z pohledu nákladů do oblasti finančních služeb a tam musíme spotřebitela chránit silněji a tam musíme zkusit zabránit eh, nesprávnému vývoji na finančním trhu. Proto je tato zpráva něčím, co musíme hodnotit úplně jinak a já jsem se snažil ve svém návrhu zprávy většinou zahrnout technické aspekty a tady chci poděkovat výslovně poradci a spolupracovníkovi panu Van Estang, který mě v rámci sekretariátu obrovsky pomohl. 109 pozměňovacích návrhů z velké části eh, technické povahy, ale některé i jdou na podstatu. Je tady ještě pár nejasností, ale k tomu právě ve, se jedná mm, i o to, že jednáme dál, jak eh, v oblasti jazykové ekvivalence, pak se musí ještě vyřešit otázka, když například eh, se jedná o pojištění, které trvá jenom jedný, jeden měsíc, zda se to musí pak eh, propočítat v horizontu roku, nebo z pohledu zjednodušeného postupu eh, z pohledu ještě jiných maloobchodních produktů a tak dále. Ale celkem si myslím, že ta předloha v té podobě, kterou máte před sebou, se sedmi hlavními oblastmi, je to dosáhnout cíle minimální harmonizace. První je oblast působnosti, to je článek číslo jedna. Tady chceme vytvořit rovné podmínky tržní, to je cílem komise právě. A proto komise přichází s návrhem, aby například likvidace škod a prodávání služeb byly vedlejšími produkty, které rovněž spadnou do této oblasti působnosti. A tady já mám určité pochyby, jak z hlediska pohledu úpravy likvidace škod, protože tam vlastně to už nejsou zprostředkovatele pojištění, to jsou často uh, Mm, inženýři, technici, odborníci, takže tam bychom zacházeli velice daleko. A možnost pro komisi by byla spíše na nějaké pozdější etapě a na základě mm, toho, že by nám mohl vzniknout, mohla vzniknout určitá mezera, přijít s novým technickým řešením. Takže já bych navrhoval likvidaci škod do toho nezahrnovat. Pak například Eh, pojištění eh, při tom, když si pronajmeme vozidlo, tam by mělo být eh, byla nějaká úprava, která bude řešena na základě určitých výjimek, na základě přiměřenosti, protože když se podíváme na zástupce cestovní kanceláři 140 milionů ročně nízké částky v euro, to je buď jednomístná nebo dvojmístné částky, to jsou a náklady by pak mohly dosáhnout až 50%. A to by pak musel ten spotřebitel, který si koupí cestu za 3000 euro a pak si musí uzavřít pojištění, které ho chrání před tím, že musí tu cestu zrušit a to bude stát, dejme tomu, 30 eur, tam by to měl mít možnost učinit, aniž by už byl dále byrokraticky obtěžován. Takže tady jde o otázku přiměřenosti a proto navrhuji, aby um, zde se to těchto případů konkrétně netýkalo. Další věc, to je um, to zjednodušené řízení um, ve smyslu um, registrace, to se um, rozšiřuje na um, pojišťovny a jejich zaměstnance a proto otázka zní, musí tito zaměstnanci nechat nově registrovat? Když tedy toto vstoupí v platnost, já jsem přesvědčen, že nová registrace odborníků, kteří v této branži působí už celé roky, by neměla být nutná, že by spíš tady měla celkově převzít odpovědnost ta pojišťovna ta společnost zastřešující. Pak nová možnost pro smluvně vázané zprostředkovatele tím, že je pak budou zastupovat jiní jedinci, tam se to musí proskoumat, zda z toho vzniknou problémy spojené s ručením. I finančním ručením, když je to vlastně třetí osoba, která eh, se bude zabývat registrací, případně smlouvami a když tedy to bude eh, pak takto zapsáno, že by to mohlo vést eh, ke střetům zájmu. A nyní um, půjčovný aut, cestovní kanceláře, um, likvidátoři Scott. Škod tam si to komise představuje jako zjednodušený uh, postup ale my se zkusíme zasadit o to, aby se ta směrnice těchto tří skupin netýkala. A uvidíme, jak to v rámci článku 4 u toho zjednodušeného eh, postupu zkusíme naformulovat. Další oblast. Eh, to jsou eh, v článku 8 ehm, profesionální ehm, organizátor, profesionální um, pracovník, tam komise chce, aby se celoživotně profesionálně vzdělával, to samozřejmě vítáme, ale otázka zní, kdo za to bude odpovídat, komu se to bude muset dosvědčit a jak často. Je to otázka nějaké samozprávy eh, členských států, anebo půjdeme cestou e- EOPy, o tom jsem se už zmínil, budeme připravovat podrobný eh, každoroční eh, takový registr toho, kde se nám budou lidi hlásit a kde všichni eh, pod hrozbou pokuty se budou každoročně hlásit. Je to nutné? Já tvrdím, že ne, protože z pohledu funkčních kontrolních systémů v každém členském státu by to podle mě e, znamenalo vylít dítě s vaničkou, takže tam bychom sice samozřejmě měli mít a stanovovat požadavky na kvalifikaci, ale zároveň v rámci minimální harmonizace by tam mělo být vzájemné uznávání nezávisle na všem. Tady případ Francie. Francie, tam se počítá s vzděláním minimálním do, hm, na titulu Masters ale například vůbec žádné praktické zkušenosti nejsou předsudní podmínkou a v jiných zemích naopak. Musíte mít určitou praxi, než můžete být eh, uznán jako samostatně registrovaný odborník a zatím to ještě v tom návrhu není. Totiž, že by komise každoročně měla podávat zprávu o tom, jak se rozvíjí, vyvíjí vzájemné uznávání. Například v obvyklé situaci. Němci podnikají ve Francii, Francouzi v Německu, Allianz, AXA, to jsou ty velké společnosti, které vzájemně podnikají v těchto zemích, včetně Itálie. Oni tam vlastně nenabízejí stejné produkty. Oni musí nejdříve proskoumat, co se v daném státě dá a to pak nabízet totožné produkty, které bychom mohli přeshraničně nabízet, to mě bylo řečeno, tam je ten seznam velice omezen. Takže i zde máme nebezpečí, že francouzský spotřebitel, když mu německá pojišťovna nabídne ve Francii německý produkt, ale v rámci německých eh, kvalifikačních požadavků by to bylo problematické, případně v Německu v rámci německých u francouze a tak dále tady se dostáváme do určitého labirintu a vše vlastně zase jde zpátky, vrací se k tomu problému ehm, případně přechodné fáze toho uznávání a já bych se k tomu rád vrátil. To to se ještě musíme ujmout. Pak ještě ehm, profesní ehm, vzdělávací instituce, ty by v rámci definice měly vést na minimální úrovni ke splnění určitých požadavků na národní osvědčování, vydávání osvědčení. To je lepší řešení, než kdybychom u každého pojišť, u každé pojišťovny každého pojistitele, zacházejí do podrobností, těch je přes milion v rámci Evropy a navíc pro malé e, pojišťovny by to byla nepřiměřená e, administrativní zátěž a nevím, dokonce jak by to vlastně bylo kontrolovatelné. Pak střety zájmu a transparentnost. Tady máme celou řadu pozměcí návrhů k článku 17. Komise tady vidí povinnost těch zprostředkovatelů, kteří by eh, otevřeně konstatovali, eh, kolik tedy je jejich odměna a kolik je eh, odměna celé pojišťovny. U životního pojištění eh, musí vstoupit v platnost hned s tím, jak automaticky uzavíráme tu pojistnou smlouvu, jinak na požádávání a jinak do v období pěti let se to musí eh, zpřístupňovat ty informace. To je předmětem diskuse. I v parlamentu vím, existují nejrůznější názory na tuto problematiku. Eh, zejména, eh, když máme například zákaz um, určitých určitého zprostředkovávání, předávání informací, případně vyjednávání určitých produktech, takže tady nevím, zda je vše správně ve smyslu toho spotřebitele. Když můžeme vyjednávat o výši provize, tak by to mohlo odvádět od tématu toho, zda je smysluplné to pojištění dlouhodobě, ale spíše by se nám zaměřovala pozornost na to, zda tedy ta provize by mohla spíše být pouze 200 eur a ne 300 eur což si myslím, že by nebylo správné. Takže um, variabilní odměňování by spíš mohlo vést k takové soutěži o výši, která by se pak týkala výše provize a nikoli kvality toho pojištění. Podle mě by se to mohlo řešit tak, že u dlouhodobého životního pojištění bychom mohli zkusit sáhnout ke kompromisu a řekli bychom, tam eh, náklady by měly být uváděny v absolutních číslech toho celkového objemu, případně procentní sazba. A to jsou ty udržitelné produkty, které způsobují i vysoké náklady pak. A to je otázka, již se ještě musíme intenzivně nabý, zabývat. Musíme si ještě promyslet. Já jsem to zatím takto neupravil ještě, ale mohl by to být kompromisní poslanecí návrh. A pak máme ještě otázka té křížové prodeje. To je článek 21 tam vlastně se jedná o to, že v balíčku někdo nabízí celou řadu různých pojistných služeb a e, požadavek se týká e, toho, že vlastně zachází dále než MIFI 2 a mohlo být, ta nová úprava by mohla vést k tomu, že už by spotřebitele nemít možnost spotřebitel mít výhodný eh, balíček. Takže podle mě by tam měla být spíš pouze podmínka a povinnost informovat spotřebitele, zda si může součástí toho balíčku koupit i zvlášť a jak se to srovná s tím eh, balíčkem jako celkem. Komise zachází ještě dále, totiž obecně vyjadřuje pochybnosti u těch vázaných pojištění a křížové nabídky pojišťovnických produktů. Tam ještě si myslím, že o tom musíme diskutovat. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a rovněž případné různé zorné úhly. Rovněž i musíme zohlednit a případnou dodatečnou administrativní zátěž. Například někdo si bere úvěr a zároveň si kupuje pojištění. A mm, pokud se z toho stane tedy e, problém, protože ten úvěr bude zbožím a nadefinuje se to jako pojištění zboží, tak by to mohlo zatížit toho spotřebitele, protože mm, by to pak nemohl ze strany banky mít nabídnuto. Pak si musel, by musel hledat srovnatelné různé pojištění toho svého úvěru, musel by si jít jinam to pořídit a tak dále. Takže informace ano by měl obdržet o tom, zda e, se něco dá koupit zvlášť, ale neměla by to být povinnost toho kupovat zvlášť. Pak máme ještě e, produkty finančních investicí. Tady e, komise hovoří o té základní ochraně. Tam máme PRIPS 1, my máme ještě ty um, etikety vlastně o PRIPS i MIFI. Tam paní Beres by chtěla mít individualizaci eh, těch eh, etiket, ale u každého produktu by měl eh, zprostředkovatel uvádět podrobnosti a předkládat je podrobně. Mně to teda připadá zcela nepřiměřená byrokratizace. Ta nepomáhá ani spotřebiteli, ani smysluplným způsobem nenabízí nic eh, lepšího než do posud. Spíš by se měla zavést pravidla určitého rušení. Eh, stejně jako u eh, toho minimálního vzdělání. Adekvátní vzdělání buď tedy je, někdo ho má, nebo ne. A pokud ne, tak to ručení. Že jo, tam ten vliv na to probíhá. Já jsem už udělal tu zkušenost za posledních pár let. Lepší než něco zakazovat je někomu uložit vlastně vyšší riziko a vyšší ručení. Například, když někdo má ojeté pneumatiky a způsobí nehodu, tak už mu to pojišťovna neproplatí tu nehodu. A proto je mm, ten Mm, člověk, který si chce nechat pojistit auto, zainteresovan na tom, aby ty pneumatiky měl nové. Aby se tedy vyvaroval toho, že pojišťovna od něho dá ruce pryč. A to si myslím, že by měl být přístup i tady. Že by to neměly být nějaké individualizované eh, etikety, ale spíš popisy produktu, protože ta individualizace by byla krokem zpět a znamenalo by to, že každý zprostředkovatel by musel být kontrolován zvlášť. A tady spíš je to takové zbožné přání, centralizace, byrokratizace a to není vůbec potřeba. Um, škody, o tom už jsem hovořil. Pak zákaz provize. To už v některých členských státech bývalo. A poté, co to bylo proskoumáno, tak se to neosvědčilo, protože to nemělo pozitivní dopad na ochranu spotřebitelů před spotřebovatelů pojištění. Spíše se to negativně projevilo, takže tady mám určité negativní pochybnosti, zda tedy opravdu takovýmto zákazem bychom docházeli eh, dosáhnout lepší ochrany. Téma kvalifikací. Já už jsem se o tom vlastně zmínil. A u těch kvalifikací tam jde v podstatě o to, že vzájemné uznávání je něčím, čeho bychom opravdu chtěli dosáhnout. A týká se to i dalšího vzdělávání a tam musíme nasadit přiměřená měřítka. Něco, co by bylo měřitelné a srovnatelné. A pak delegované právní akty, akty v přenesené pravomoci. Komise si to představuje jako celou řadu um, takových aktů přenesené pravomoci, například přiměřených znalostí a schopností, kritéria pro propočítávání provize, eh, postupy eh, pro eh, za, mezení střetu zájmu při kontakte se zákazníkem. Já spíše k tomu přistupuji kriticky, protože tu tady už vlastně se cíly minimální harmonizace nepřibližujeme. Spíše to vypadá jako zadní vrátka k maximální harmonizaci. Proto ty návrhy těch aktů v přenesené pravomoci bychom měli škrtnout a mělo by se vše řešit potom rozhodováním rady s radou a parlamentem. V příštím týdnu eh, nebo spíše tak, u EME jsme museli zjistit, že těch prvních pět návrhů si protiřečí u dvou, eh, v těchto, dvou z těchto směrnic a tam právě u toho spolurozhodování se o tom bude muset hovořit. A my na to přijdeme. Ale kdybychom komisi tady přiznali tu možnost těch aktů přenesené pravomoci, tak by si pak mohla dělat, co chce. To já chci omezit na minimum, protože tady nesmí být středobodem pozornosti byrokratická přestavba, ale odpovědná úprava podmínek eh, a harmonizace minimální mezi členskými státy. Dám vám příklad. Byrokratická kontrola stížnosti. Tady mě už v EOPě bylo řečeno, že se musí sromáždit všechny stížnosti a všechny stížnosti musí být vyřizovány nejdříve, registrovány, zpracovávány stejným byrokratickým postupem. Takže z těch 18 tisíc stížností, které v loňském roce eh, byly podány eh, v oblasti zprostředkování pojištění. Tak to bylo v Německu. V Německu nadřízený orgán dostal 18 tisíc takovýchto stížností a pouhých 6 6, tedy to je pojišťovnictví a pouze 6 se týká zprostředkování pojištění. Všechny ostatní se týkají uh, Um, toho, co samotné pojištění obnáší, čili um, toho, co je v něm zapsáno a nespadají tady do oblasti naší působnosti. Takže šest prostředkovatelů se stalo předmětem stížnosti. A my nechceme, aby kvůli takovémuto uh, poměru těch stížností uh, zavádět nějakou obrovskou byrokracii um, jako právě mě v Evropě eh, varovali. Takže minimální harmonizace, co nejméně aktu přenesené pravomoci a pozor a respektování národních systémů, ale zároveň vývoj směrem eh, k určité harmonizaci vzájemnému uznávání. Děkuji, pane zpravodaji, za všechna tato technická a opravdu fundovaná upřesnění. Pan Sanchez Presero tady není, je v rybolovném výboru, takže dám slovo panu Debakerovi, který je dnes naším novým zástupcem pana Oleho Šmita. Děkuji, pane předsedo. Mm. Samozřejmě, že eh, Ole Šmit, jak už jsem říkal, eh, je dnes ve Švédsku, nemůže se zúčastnit této diskuse. Opět vystoupím tedy jeho jménem. Ole by velice rád eh, panu Langanovi poděkoval za tuto zprávu a těší se na diskuzi dovolí si několik obecných poznámek. Já myslím, že návrh komise je velice důležitou iniciativou. Jde o navýšení ochrany spotřebitelů, ale také o posílení integrity trhu na vnitřním trhu. Takže je potřeba zajistit otevřený a konkurenceschopný trh, kde bude vysoká ochrana investorů, kteří budou mít v trh důvěru. A vzhledem k roztříštěnosti trhu s pojištěním v členských státech přístup minimální harmonizace je velice vhodný. Nicméně Ole se domnívá, že míra ochrany investorů eh, musí být provázána se současnou eh, směrnicí, abychom snížili různorodost národů národních opatření. Tak, jak už vyplynulo z prvotní výměny názorů, ale si myslí, že je třeba zvážit především konkrétní povahu pojistných smluv ve srovnání s investičními produkty. Pokud jde o distribuci pojistných smluv, včetně investičních eh, pojistných produktů PRIPS, eh, to by se mělo redukovat v rámci eh, a jde nikoli v rámci MIFIDu a cílem musí být ochrana spotřebitelů a investorů. Pan Langen zdůrazňuje některé významné záležitosti, které vítá i Ole, ale podle jeho názoru je především potřeba silně ochránit spotřebitele. Kvalita poradenství je také velice důležitá, protože v minulosti byly problémy eh, například v této oblasti konkrétně ve Švédsku a jakékoliv poradenství tedy musí eh, zvažovat konkrétní potřeby spotřebitele. Investoři mají mít možnost vybrat si mezi různými poradenskými modely. Pokud je o transparentnost, rovnost při odměňování, to je článek 17, kde se domnívá eh, eh, Ole, že může docházet ke střetu eh, zájmu, kdy máme zprostředkovatele, kteří jsou odměňováni třetí stranou provizemi a proto je potřeba zajistit plnou transparentnost odměn. Spotřebitelé, aby mohli mít důvěru ve zprostředkovatele, musí být informováni o veškerých vazbách tohoto zprostředkovatele na třetí strany a o finančních implikacích, i když ten eh, sám spotřebitel nevyjádří zájem o takové informace. Pokud je o zákaz provize, tak eh, by mělo existovat pravidlo stejné pro celou Evropskou unii, která by, které by ochránilo spotřebitele formou plné transparentnosti je na zprostředkovatelích, aby se eh, vyjádřili sami k tomu, zda se chtějí označovat za nezávislé, samostatné a eh, když si přejí eh, pobírat provize, nemusí se označovat za nezávislé, s čímž souvisí ten zmiňovaný střed zájmu. A pokud jde o zprávu pohledávek, respektive pojistných událostí. Tady je třeba vyloučit je z předmětu směrnice, tak jak o tom hovoří článek 4 a Ole se těší na další vyjednávání s panem zpravodajem a s stínovými zpravodaj a na další diskuzi. Děkuji. Filip Lambert. Děkuji. Filip Lambert se znovu bude hrát na gigolde, takže prosím, máš slovo. Děkuji. Nejprve chci poděkovat eh, všem eh, účastníkům eh, diskuze, kteří tady zastupujeme omezený počet poslanců a já myslím, že ovšem přesto se nám podařilo dobře zaměřit naši eh, pozornost, dovolím si tedy přispět eh, k dnešní diskuzi, aby jsme nepromrhali možnosti, které nám dnešní diskuze nabízí. Takže já bych podpořil pana Langena, opět musím podpořit pana Langena, já skutečně nevím, co se to dnes děje, ale děkuji za ten přístup minimální harmonizace. Je skutečně velice důležité, abychom umožnili členským státům zajistit eh, vyšší nižší úroveň, ale stejně jako v jiných oblastech chceme, aby ta minimální úroveň byla dostatečně vysoká, protože důležitá tady je mm, jedna věc, a to je ochrana spotřebitelů. Z tohoto důvodu bychom se dovolili předložit několik pozměňovacích návrhů. Návrh komise je sice eh, krokem eh, správným směrem, pokud je ochranu spotřebitelů, ale myslíme si, že by bylo dobré na tom zapracovat více. Zejména pokud jde o asymetrii při poskytování informací, tady souhlasím s tím, co řekl Filip, s většinou toho, co řekl transparentnost při odměňování, nebo pokud jde o to, co můžeme udělat pro posílení volné hospodářské soutěže a kvality poradenství v této eh, oblasti. Myslím si, že tady bychom mohli eh, především dosáhnout eh, pokroku tím, že zajistíme určité eh, požadavky na kvalifikaci, pokud jde o zprostředkovatele pojištění. Dále bychom si přáli pozměnit tuto zprávu, pokud jde o roli evropských orgánů dohledu. A poslední věc, pokud jde o maximální konzistentnost mezi tímto pilířem finančních regulací a MIFIDem. To je také velice důležitá věc. Chci ujistit liberály zde v sále, že nám jde o efektivní regulaci, nechceme eh, žádnou těžkopádnou, příliš zatěžující regulaci, takže se pokusíme zacílit eh, v tomto smyslu veškeré naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Merci, Filip. Děkuji, Filipe. Je tady pan Ashley Fox? Nevidím ho. Je tady někdo za EKR? Taky tady někoho nevidím. Pan Sanchez Presedo zatím ještě nedorazil. Takže ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Pan Simon? So. Um, ein Kommentar uh, zu den anderen. ten komentář k připomínkám pana Devakara. Nevím, zda tam něco vzniklo v překladu, anebo zda opravdu takto míní totiž, že u otázky nezávislosti poradců bude mít svobodu volby ten zprostředkové pojištění mít tu možnost si říct sám, určit, zda tedy se popíše jako nezávislý. A já to tady musím poupravit, že ten, kdo dostává provizi, tak není nezávislý. Ten, kdo bere provizi, samozřejmě je závislý na té provizi, aby z toho uh, se mohl živit. Uh, můžeme mít někoho nezávislého. Uh, komu zaplatím za to, že mi dá radu. Ale pokud někdo e, bere provizi od produktu, který prová, tak to si myslím, že je jedna z takových zásadních věcí, na kterou musíme e, toho spotřebujete upozornit, že on to nedělá jenom za takové zlaté oči že on rozhodně nemůže mít nárok na to, aby si sám říkal, že je nezávislý. Ještě jedna taková poznámka, to je ten debakl, který jsme měli u MIFID. Nakonec jsme dosáhli kompromisu, až když se to dostalo na plenárku. Nechci zacházet do detailu, ale v Německu, nebo tedy v Němčině máte štěstí, že máte dvě slova a my máme ve francouzštině pouze jedno, protože v, Němeč, nebo v Němčině máte unapendiš, anebo zemstendiš, to je nezávislý a já si myslím, že u některých aktérů je důležité prokázat, že jsou nezávislí, to znamená, že nepatří do žádné struktury skupiny. A to naráží na ten problém, o kterém se zmiňujete. A právě proto ve směrnici MIFID eh, v tom kompromisu, který byl dosažen na plenárce, bylo řečeno, na, nebo tedy poradce na nezávislém základě. To znamená, už se nehovoří o nezávislých poradcích, ale je to tedy poradce, který na základě své zkušenosti, svých studií a tak dále poskytuje poradenství a jako takový je odměňován. A potom je zde také poradce, který pouze na základě svého posouzení produktu tak činí bez ohledu na jakýkoliv finanční kontakt s výrobcem. A právě v MIFIDu bylo řečeno, že potom nemá tedy právo na odměnění, odměnu. A tam jedna věc, která nám trochu utekla, nicméně všimli jsme si toho až pozdě a bude to napraveno v trialogu a sice já jsem tedy nebyl ani zpravodajem, ani stínovým zpravodajem a tam bylo řečeno, že ten, kdo poskytuje poradenství na nezávislém základě, nemohl dostat žádnou odměnu ani od svého klienta, tak to už by bylo opravdu, to už by bylo opravdu vrchol. Takže to se napraví v trialogu, samozřejmě bude odměněn, ale bude odměněn tedy svým klientem. To je velmi používáno například ve Francii. Eh, jeden poradce mi říkal, že má tři tisíce klientů a z nich pouze jeden eh, mu platí odměnu, všichni ostatní eh, se spokojí s těmi provizemi. Monsieur le Président Skinner, Pan Skinner, specialista na pojišťovnictví. Already, tak, to jsem mě rovnou na začátku odstřelil. No, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, tato diskuze se soustředí na poplatky a provize a to je velice správné, je to velice důležité, nejenom kvůli té nezávislosti, jak tady zaznělo, ale kvůli eh, tomu, že jsou tady desítky tisíc eh, lidí, kteří se podílejí na, na podnikání, hledají výhodné možnosti, produkty, je to jejich živobytí, ale samozřejmě jde o to, zda jsou nezávislí nebo zda jsou eh, placeni nějakou společností a tak podobně. Takže třeba tady nastavit tu správnou rovnováhu a musíme si být vědomi toho, jak lidé budou do budoucna také pojistky nakupovat. Já jsem si jist, že všichni tady asi dobře víme, že eh, na internetu najdete často lepší ceny a tam probíhá pasivní marketing, který eh, Eh, samozřejmě znamená, že si celou řadu věcí musíte zjistit jakožto spotřebitelé eh, sami. A profesionálové zprostředkovatele určitě valnou většinou jsou velice kvalitní, ale pochopitelně pro ně důležitá i jejich eh, osobní reputace, dobré jméno. Takže Já se omlouvám, jestli jsem si úplně detailně eh, nepročetl celou tu zprávu, ale myslím si, že je potřeba zajistit především dobře tady tu rovnováhu. Například ve Spojených státech, jak všichni dobře víme, vy to víte, Žané Pole, tak eh, v Americe, pokud eh, jde o je na jedné straně legislativa, eh, na druhé straně lidé, kteří se snaží prodat eh, své produkty a tam také probíhá to hledání správné eh, rovnováhy. To znamená, musíme takhle vidět ten obrázek ve své úplnosti při tvorbě tvorbě legislativy, jinak nejsem mimochodem pro ten pro pojišťovnictví. Děkuji. Bylo mě řečeno, že pan Sanchez preseru kráčí směrem k tomuto sálu, takže vidíte, jsme všichni přímo propojeni, máme lokalizaci GPS, abychom sledovali všechny poslance v tomto parlamentu a víme, kdo kam kráčí. Takže čekáme na pana Sanchez Preseda. Vidím, že paní Beres už také přichází, takže nebudeme mít přestávku před posledním bodem. A potom dám slovo ještě znovu Wernerovi, pokud nepožádá o slovo už někdo další. Možná, možná teď můžeš mluvit a potom dáme slovo našemu příteli Antolínovi, až dorazí, takže prosím. Eh. Dobrá, děkuji pane předsedo. Děkuji rovněž všem kolegům za jejich přispění. Ty kon, ta kontroverzní témata byla nakousnuta vlastně všechna. Eh, Peterovi Skinnerovi jsem vysloveně vděčný za to, že zde upozornil na problematiku internetu. Paní Stiller v IMKU na navrhla obligatorní srovnávání cen jako předpis. To by mohl být nástroj, ale zdá to, že bude povinný něco přinese. No, moje zkušenost hovoří o tom, že ano, na internetu je stále více lidí, kteří si tam hledají srovnávací nějaké mm, tabulky, ale pak se přesto obracejí o radu. Takže kombinace těchto prvků je určitě možná, ale pasivní poradenství, anebo pouze poradenství, které se zakládá vlastně na tom, že si porovnám cenu a už pak eh, nebudu, být, mm, nebudu schopen si srovnat kvalitu, to určitě nestačí jako základ. A nyní eh, poradenství a otázka honoráře. Ano, to je důležitá oblast, zejména eh, odvětví um, průmyslového pojištění a jiných typů odborného pojištění, tam se i počítá s honorářem, ale to pak neodpovídá tomu obvyklému postupu, jak říkal pan předseda. Máme často lidi, eh, kteří nechtějí poradenství za honorář, takže honorář by se neměl stát eh, tím základním principem, že to určitě by nesvědčilo našim spotřebitelům a vedlo by to k znetvoření trhu. A ještě bych rád sdělil všem něco. Totiž zpráva je k dispozici ve všech jazycích. Pozměňující návrhy s nimi se počítá do 6. února, i když tady eh, kolega se na mě obrátil, abychom to prodloužili. Eh, podle toho, co říká sekretariat, tak se ani nedostaneme do skluzu, když prodloužíme tuto lhůtu o den či dva. Eh, ale hovoříme o 7. nebo 8. únoru maximálně. A otázka toho, jak je do toho zapojeno IMCO. To ještě není v konečnou platnosti rozhodnuto. A z rady tam je mi známo, že na radě se téma zprostředkování pomištění už projednává na technické úrovni, ale zatím bohužel není na seznamu priorit irského předsednictví. Alespoň zatím. nevím, jak budeme pokračovat zde v našem kruhu a zda by se dalo donutit radu k tomu, aby se tím konečně začala zabývat, i když třeba by sama nechtěla. Takže to je z mé strany vše. Předávám slova. Děkuji. Pane Antolíne, sledovali jsme vás eh, v přímém přenosu, jak procházíte parlamentem a výjimečně jste dostal slovo až po zpravodaji, abyste se vyjádřil. Děkuji. Vím, že je to výjimečné. Chci se tedy omluvit, protože jsem byl také jako zpravodaj ve výboru pro rybolov, tam jsme hovořili o dohodě z Mauritánii, která pořád ještě nebyla uzavřena, ale k tomu našemu tématu děkuji panu Langanovi za to, že mi dovolil vystoupit až po jeho závěrečném slovu. Já zde nebudu vnášet eh, žádné sporné body. Chci jen poděkovat za to, že byl prodloužen ten čas na předkládání pozměňovacích návrhů. Je to velmi citlivá zpráva v celé řadě věcí především pokud jde o působnost, e, o ten registr, který musí být co nejvíce přiměřený. Potom je zde otázka role členských států a EU a je třeba také náležitě řešit střety zájmu a poradenství. Poradenství musí být to, co nemá vztah k marketingovým činnostem. Já děkuji zpravodaji za jeho práci a v nejlepším duchu, dosa- nebo tedy ve snaze dosáhnout kompromisu, předložím co nejrychleji pozměňovací návrhy. Děkuji. Merci, Antoline. Děkuji, Antoline. Wernere, chceš reagovat na tuto chválu? Chci výslovně poděkovat z mé strany nabízím nejlepší možnou spolupráci a jsem připraven k kompromisům. Děkuji, takže už někdo další se nehlásí o slovo, teď už je to jasné, takže výbor IMKO požádal, aby se využilo článku 50 o posílené spolupráci. Tato otázka se právě studuje a předseda předsedů výboru by měl buď 31. ledna nebo 7. února dát na vědomí své stanovisko. Zatím tedy vám řeknu, jaká jsou data. 6. února 2013 ve 12 hodin lhůta pro pozměňovací návrhy, jejich projednání 25. a 26. února, hlasování v Ekonu 26. Únor, eh, března a plenární zasedání pravděpodobně v květnu 2013. Myslím, že pan Presedo žádal ještě o lehký odklad lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Chcete i nadále požádat o toto prodloužení? Wernere? Já jsem vás hlídal e, nepřesunulo se zasedání v tom týdnu před e, Velikonocemi? Nevyškrtlo se tam nějaké zasedání 27. nebo tak? Pamatuju si to špatně? Aha, dobrá, tak to si potom možná, když už budeme vyhodnocovat ty pozměňující návrhy, tak si to pak ještě můžeme rozhodnout. Takže to bude z naší strany vše a přistoupíme k následujícímu bodu, protože paní zpravodajka je na místě. A DAF už je tady také přítomen, aby se vyslechl její vystoupení. Přistoupíme tedy k následujícímu bodu, který se týká klíčových informačních dokumentů o investičních produktech. Paní Beres, máte slovo, je to pro mě opravdu zábavné dát konečně slovo ženě, která byla předsedkyní výboru Ekon po dobu pěti let a já jsem musela vždycky čekat, až ona dá slovo mně. Děkuji, pane předsedo. A já vám blahopřeji k povýšení na předsedu tohoto výboru. Jsem opravdu velmi ráda, že mohu prezentovat předseda. Já jsem to říkal, že je to kvůli věku, takže si musíme uvědomit, proč sedím na této židli. Paní Beres, po první výměně názorů, která proběhla konce minulého roku, bych vám teď ráda předložila návrh zprávy o návrhu komise, který se týká investičních produktů, o, tedy retail, retailových eh, investičních produktů, které jsou eh, strukturované nebo balené, řekněme. Jedná se o takzvané PRIPS. Tento text nesouvisí s textem, který jsme právě řešili. Byl to tedy text, který zpracoval pan Lange. Jsou to věci, které spolu mají určitý paralelismus, takže proto jsem se vždycky snažila, aby se jednalo zároveň o těchto dvou zprávách, abychom tam nepsali věci, které budou zcela v rozporu z hlediska ochrany spotřebitele. Ve zprávě, kterou předkládám, navrhuji celou řadu pozměňovacích návrhů, je jich 64 a já vám představím jejich obecnou filozofii. Návrh komise má za cíl informovat střadatele nebo investory, kteří si chtějí eh, koupit tyto strukturované retailové investiční produkty, aby tedy byla zajištěna ochrana spotřebitele, aby se také posílila a navrátila jejich důvěra ve fungování finančních trhů. V pozměňovacích návrzích, které jsem předložila, navrhuji určité změny, změny určitých aspektů tohoto návrhu. Už jsem měla příležitost o tom hovořit, hovořit tedy o dvou bodech eh, s panem komisařem a zdálo se mi, že není úplně proti. Můj první návrh tam musím říci, že stanovisko výboru IMCO jde stejným směrem, už jsme si ho tedy přečetli. Týká se to rozšíření pole cílů, o které tento text usiluje. Nemělo by to být pouze v rukou toho, co chce nebo co si přeje výrobce, producent těchto výrobků. Měli bychom se také postavit na místo spotřebitele a to je podle mě přístup, kterým bychom se měli řídit. Tento spotřebitel, který je také středatelem nebo investorem, by mohl využívat jasného a zabezpečeného prostředí. A já jsem navrhla pozměňovací návrhy k této směrnici na základě přesvědčení, že Spotřebitel se rozhoduje ve své investiční strategii, ať už se jedná o strukturované produkty nebo ne, rozhoduje se na základě tří kritérií. Za prvé se jedná o povahu jeho projektu, zda jde o investice nebo o úspory, tedy střádání. Za druhé podle toho, jaké osoby má kdo je jeho interlokutorem a za třetí, jaká je kvalita těch produktů. Máme tedy tento trojí přístup, na ten jsem myslela, když jsem se zamýšlela nad působností. Když zde máme tedy tento návrh, já bych ho tedy rozšířila, aby se neomezoval pouze na strukturované produkty, které jsou málo známé, ale by se to rozšířilo na všechny investiční produkty a produkty pro středatele, což eh, by zahrnulo také akce, eh, státní dluhopisy, termínované vklady a životní pojištění a také eh, spoření vázané na úrokové sazby. Můj důvod, proč jsem tak jednala, je ten, že si myslím, že v, legislativně, v legislativě máme takovou cestu, která dává přednost těm nejsložitějším produktům a to na út, úkor produktů, které by tato legislativa nepokrývala. Jednalo by se o produkty, které by nebyly sami o sobě tak složité, ale které by nebyly provázeny tímto zjednodušeným informačním dokumentem. Takže komise upřesňuje, že tento informační dokument není obchodním dokumentem. Takže vidíme, že to je takový prostředek, jak dělat reklamu těm takzvaně složitým komplexním produktům. My musíme udělat něco, abychom dosáhli rovnosti, to znamená, abychom měli jasný a bezpečný náhled na všechny produkty. Pokud jde o fiskalitu, už jsem to říkala v úvodu, pro mě je to důležitý bod. Pokud tento návrh má být brán vážně a pokud se nemá jednat pouze o reklamu pro ty tzv. komplexní produkty, tak spotřebitel musí vědět, jakému daňovému režimu bude podléhat. I výrobci jsou schopni do informačního dokumentu zahrnout eh, informace o daňových systémech všech zemí, kde budou eh, distribuovat eh, svůj produkt. Já opravdu nemám problém, pokud je o zodpovědnost, aby to tedy bylo ponecháno v rukou výrobců, ale pokud ne, bylo by to na distributorovi, aby stručně zapsal věci, které se týkají fiskality daňového systému, který se bude uplatňovat. To znamená, že se tam řekne, zda budete tedy muset eh, platit eh, daň, kterou platí společnosti, nebo jakou daň budete platit. Musí to být prostě jasně řečeno, aby se na základě těchto informací mohl spotřebitel rozhodnout. Pak zde máme rizikové ukazatele, tam Máme například takové reference jako riziko protistrany. To je důležité, pokud vezmeme v úvahu celou řadu různých hledisek, bude to jasnější a bude to mít větší vypovídající hodnotu než pouze jeden faktor. Pokud je o pozměňovací návrh 22, který vám navrhuji, tam jde o to, že zde navrhuji postup akreditace autorizace pro celý ten dokument, možná by to mohlo být odlehčenější, možná by to mohly být pouze nějaké zátěžové testy, za které by odpovídal výrobce. To je téma, o kterém ještě budeme diskutovat, ale které podle mě si zaslouží další studium. Čtvrtá oblast, která je pořád ještě otevřena, je režim zodpovědnosti a sankcí. Tam už jsem k tomu něco řekla a doufám, že mě bude podporovat většina tohoto výboru. Dále zde se jedná také o posílení Evropského dohledového orgánu. A to je předmět pozměňovacího návrhu 44, který zavádí kapitolu 2a do návrhu a tam pro EBA a EIOPA e se pravomoci, které jsou dány ESMA rozdělují právě na tyto dvě agentury v rámci MIS. MIF. To tedy znamená, že pokud jde o retailové investiční produkty, tak tyto dvě agentury budou moci zasáhnout i proto, aby omezili jejich distribuci nebo aby je zakázali v případě, že budou eh, mít nějaké chyby, vykazovat nějaké chyby. Pokud jde o sankce a postihy, myslíme si, že ten seznam nemusí být vyčerpávající v každém případě. Všechno to, co usiluje o zákaz zveřejňování těchto sankcí, to mně nepřijde přijatelné. Komise chci říci, že možná by zde vzniklo systémové riziko, kdybychom řekli, že ten produkt není dobrý. Já si myslím, že když máme nějaký retailový produkt, který má být šířen na veřejnosti, pokud je to toxický produkt, který hrozí tím, že naruší rovnováhu finančních trhů, tak si myslím, že opravdu stojí za to, co nejrychleji informovat širokou veřejnost, protože pokud to neuděláme, tak nevím, jakým způsobem chceme odradit eh, pachatele různých eh, podvodů v této oblasti od jejich činnosti. Ještě zde mám předposlední záležitost, to se týká tedy určení těch prostředků. Já si myslím, že čím dál větší počet investorů chce vědět, co se děje s penězi, k čemu slouží ty peníze, které svěřují výrobcům, to znamená, zda to slouží pouze ke spekulaci, nebo zda to slouží k financování reálné ekonomiky a pokud ano, tak jaké. Já si myslím, že to je zodpovědný postoj eh, ze strany spotřebitele, který musí být eh, tedy podporován. Je třeba zajistit transparentnost těchto informací, dále návaznost mezi tímto textem a jinými texty, které s ním souvisejí. Já děkuji sekretariátu výboru, který mě umožnil udělat, nebo tedy vypracovat ten graf, který je přiložen k návrhu zprávy. Tady máme celou tu krajinu nebo celé to okolí tohoto návrhu. Tam máme to napojení na revizi směrnice OPCVM. Víte, že v rámci OPCVM eh, evropská legislativa už stanoví, že je třeba vypracovat neúplně stejný, ale tedy ekvivalentní dokument, eh, jako je KIT, ale už tedy to není KIT, je to KIID. A komise také navrhuje, že by tam bylo přechodné období pěti let mezi těmito dvěma druhy. Já si myslím, že to je příliš dlouho, že by se to mělo zkrátit toto období na tři roky. Také si myslím, že pokud rozšíříme oblast působnosti směrnice i na akcie, tak eh, bychom to měli navázat na revizi směrnice Prospektus. Jak víte, máme tedy dva dokumenty, které by měly být eh, vydány. Jeden je tedy pro experty a analytiky ze Standard Pools. A potom shrnutí, to je 15-stránkový dokument. Mně se už doneslo, že prý tento dokument není příliš vypovídající. Možná bychom tedy mohli jít ještě dále, než to, co jsem tedy navrhla v tomto textu. A jak to můžeme zajistit, jak tam můžeme mít tuto návaznost, možná by bylo nutno vzájemně to propojit, aniž bychom se odvolali na ten text eh, o spotřebit, zprostředkovatelích pojištění. Poslední bod, já už jsem se zmínila o stanovisku výboru IMCO. Zatím se to příliš netýká kapitoly 3, který se týká reklamací, stížností a spolupráce. A právě tento výbor v tomto smyslu předložil zajímavé nápady, které bychom mohli zahrnout do našeho návrhu stanoviska A vím, že se k tomu tedy zpravodaj chce vrátit ve chvíli, kdy se budou projednávat pozměňovací návrhy a proto jsem ráda, takže děkuji, že jsem paní předsedkyně mohla dokončit tuto prezentaci. Thank you very much. Uh... Děkuji. Myslím, že spojené e, síly, cestovky parlamentu, e, Eurostaru a počasí zabránili mému včasnému příjezdu, ale děkuji tedy za to, že jste mě nahradili. Nejprve Serpa jakožto e, stínová zpravodajka. Děkuji. Nejprve, abych se vyjádřila k obecnému e, náhledu, jak už jsme o tom e, tady diskutovali. Myslím si, že největším problémem jsou strukturované retailové investiční produkty a druhý problém to je srovnatelnost mezi různými produkty a mezi různými eh, strukturovanými retailovými investičními produkty z hlediska investorů. Eh, nejprve musíme tedy usilovat o transparentnost a pak je tady jedna věc, která se odráží eh, už v mých vyjádřeních a netýká se přímo této legislativy a to, že samotné riziko není vždy nutně špatné, ale spíše jde o schopnost investora přesně pochopit, o jaké riziko se jedná, jaké riziko podstupuje a je třeba to vidět také z druhé strany, eh, že eh, nejde vždy eh, o to, že ochrana hodnoty investice vždy nutně musí souviset s rizikem. Je ta, ta problematika rizika je mnohem komplikovanější, než že by šlo jenom o to, že investor ztratí peníze. Třetí věc, tato legislativa je součástí ochrany spotřebitelů a já myslím, že na to nesmíme zapomínat. To musí být naším východiskem při tvorbě tohoto, při tvorbě tohoto legislativního návrhu. Eh, začněme nejprve působností. Tak eh, tady je ta myšlenka rozšířit působnost na další investiční nástroje a produkty. Já zde nechci zahrnout vklady. Pokud tam dáme odkaz na MIFID, eh, dluhopisy a akcie, tak to může být eh, určitá možnost, určité východisko či řešení. Pokud jde o některé druhy eh, penzijního investování nebo životní pojistky, tak zde si myslím, že pokud jde o samotné tyto produkty, tak není zapotřebí je sem zapracovávat, nicméně je třeba opět vzít v potaz srovnatelnost a to, že v některých případech hodnota investic je zajištěná, zaručená. Když se podíváme dále, vlastně ještě na to narazíme, až se podíváme na samotný obsah, na problematiku struktury nákladů. Teď tedy samotný eh, obsah těch eh, sdělení klíčových informací KID jakým způsobem to se souladit se směrnicí o SKIP PCP, tak zde jsem poněkud skeptická. Eh, pokud jde o KID, zda v této podobě může být skutečně eh, samostatným funkčním dokumentem zda by eh, měl a či neměl odkazovat na další relevantní dokumenty. Jde totiž o to, že se tady jedná o obchod, maloobchodní investory a pro nás, pro některé z nás je velice důležité, aby byly informace poskytovány ve stručné podobě, ale často se přitom jedná o komplikované produkty s komplikovanými eh, riziky, kdy ten retailový investor musí být do určité míry schopen to riziko pochopit. A pak by samozřejmě byl určitě rád, kdyby byl odkázán na příslušné další související dokumenty. Proto je také, no, myslím si, že by bylo důležité, aby tady byly zapracovány další náklady, které souvisí s KID v retailovém sektoru. Zazněla tady také eh, důležitost srovnatelnosti eh, rizika. To je věc velice důležitá. Pokud mají spotřebitelé mít možnost srovnat produkty, nejsem jinak proti indexům a ukazatelům. Nyní eh, dále se shodnu s paní zpravodajkou v tom, že tady je velice komplikovaná ta problematika indikátorů eh, rizika a výkonnosti. Můžeme pochopitelně vycházet z minulosti, ale to může být z hlediska investorů velice riskantní, nebezpečné, proto bych byla spíše proto, abychom využili ty takzvané budoucí eh, scénáře a vícedimenzální eh, analýzu. Třetí věc, o které bych se chtěla zmínit, a zmiňovala se o ní také paní zpravodajka, jaký je tady eh, vztah eh, ke směrnici o prospektu. Ten vztah by měl být zcela jasný, ty to dva dokumenty by měly být zesouladěny, ale neměly by fungovat kumulativně, to znamená navyšovat zátěž. A jinak také vítám, že to, že parlament by se měl velice, stru, velice silně jednoznačně vyjádřit k této problematice, aby všechny ty legislativní návrhy v této oblasti šly jedním směrem. Pokud jde o intervenci, produktovou intervenci, kompetence úřadů, tak eh, souhlasím s tím, že to je důležitá, nezbytná věc a že e, cílem je e, zlepšit odpovědnost a také sankce. Ještě jedna připomínka paní předsedkyně, e, co bych se sem přála zakomponovat, to je otázka alternativního řešení sporů. Myslím si, že to bychom měli zvážit v těch případech, kdy si členské státy zvolí tzv. ADR, alternativní řešení sporu, tak by výsledek takového řešení sporu měl být vždy závazný také pro eh, tvůrce daného investičního produktu. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za ALDE, takže se vyjádřím k několika věcem. Děkuji, Pervanš, eh, za váš návrh. Já si myslím, že celá řada z těch věcí eh, tu můžu podpořit. Souhlasím i se Serpou v celé řadě eh, věcí se, myslím, shodneme a Těším se, že zpracujeme skutečně velice důležitý návrh. Možná eh, bychom měli jít spíše dále, pokud je to možné, usilovat eh, o co možná největší maximum, než spíše o nějaké minimální ambice. Jak všichni víme, tak parlament je obvykle tím místem, um, které je velice ambiciozní, pokud je evropské investice, in, instituce. Třetí věc, mám tři věci, na které se chci podívat. Jednak je to odpovědnost eh, za zpracování KID, pak rizikové indikátory, působnost eh, a pak ještě otázka nákladu. Pokud jde o odpovědnost eh, za KID, za sdělení o klíčových informací, to je skutečně zásadní záležitost. Na jedné straně to nemů- nemůže být věc příliš jednoduchá, ale nesmí být příliš komplikovaná. Investor musí vědět, kdo má konečnou odpovědnost, ale pokud dojde na distributora, tak eh, často je to jenom jeden z článků toho eh, eh, řetězce a Nakonec ten, kdo má tu finální odpovědnost, je ten samotný tvůrce, producent toho daného produktu a i když je tady ta sdílená odpovědnost, tak to musí být vysledovatelné, aby bylo vidět, kdo stojí na čí straně, či případně proti sobě. Takže je třeba jasně říci, kdo odpovídá eh, za co konkrétně, kde je ta konečná odpovědnost. Pokud jde o obsah sdělení klíčových informací a pokud jde o to, co řekla Serpa, že by tady měla být provázanost s dalšími informačními dokumenty, tak eh, ano, považuji to za jednu z možností a nezavrhuji to, pokud to nebude příliš eh, komplikované, protože pokud eh, si vzpomenete, tak už máme KID i v jiných legislativních dokumentech, takže bychom se mohli odkázat na toto, aniž bychom tady přepisovali něco a vymýšleli něco úplně, úplně nového. Ale muselo by to být jasné, transparentní, ale je třeba to důkladně promyslet. Myslím si, že ty odkazy by měly být um, limitované. Pokud jde o ukazatele rizika, tak tady souhlasím eh, s vámi oběma že není možné spoléhat se pouze na výkonnost v minulosti. Víme, eh, jaké chyby eh, z toho poté pramení a eh, i ty budoucí indikátory často vycházely z minulé výkonnosti a tím se nám celý ten problém vůbec neřeší. Takže já jsem proto, že bychom měli zohlednit co možná nejvíce to riziko Eh, také v té kvantitativní eh, stránce, ale dbát na to, aby ty informace byly, byly jasné, aby byly přímo přímo čaré a ty informace by měly být, eh, pokud možno, pokud to není příliš komplikované, zasazené do kontextu. Pokud jde o otázku působnosti, tak eh, v podstatě souhlasím s možností rozšíření a vytvoření rovných pravidel, stejných pravidel eh, hry pro všechny. Ovšem myslím si, že musíme být opatrní, pokud jde o to, jak daleko chceme zajít. Uh, abychom si před sebe nepostavili nemožný, nedosažitelný úkol. Nicméně na druhé straně by nám to nemělo, být, nemělo zabránit v rozšíření té působnosti na další produkty. A měli bychom také myslet, pokud jde o působnost, eh, na další věci, které jsou důležité a relevantní pro eh, investory. Jedna věc, která eh, pro mě konkrétně je zajímavá, eh, to je otázka nákladů, kdy si myslím, že je možné eh, povolit uplatňování provizí, kdy například v některých státech to bohužel možné není, například ve Spojeném království došlo k zákonu, zákazu eh, provizí. Eh, Financial Times například eh, poukazovali na to, že se účtují sazby a poplatky či provize za hodinu spíše než jakožto procento investované částky a tyto paušální paušální sazby mohou být třeba až 2,5%, což je eh, naprosto neuvěřitelné. Zároveň ovšem nechci jít eh, nizozemskou eh, cestou, kde se procentuální poplatky zakazují u penzijních produktů, ale myslím si, že vždy by mělo být jasné, za co se účtuje, jaké ty poplatky jsou. Nejsem proti tomu, aby existovaly například přiměřené, rozumné hodinové sazby a poplatky, pokud Eh, se chcete informovat o investičních produktech, tak eh, považuji za normální, že zaplatíte kvalifikovanému člověku, který vás eh, informuje. Takže pokud by to bylo možné. Možná by bylo dobré na tom zapracovat v rámci MIFIDu, pokud jde o ty poplatky a případně s tím provázat určitá omezení v tomto legislativním návrhu. Možná, že to není mm, ideální místo, ale přesto se jedná o legislativní návrh, který přichází v okamžiku, kdy vidíme, že určité věci na trhu nefungují a nefungují vlastně napříč Evropskou unii, takže by bylo dobré to začít řešit a byla bych ráda, kdyby se nad tím pozitivně zamysleli i e, další e, kolegové. A teď kýchnu, omlouvám se. E, tak a teď bych předala Filipovi slovo za zelené. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já znovu předstírám, že jsem Giegold, ale zároveň eh, jako Sven, jsem z toho hovořit i trošku francouzsky, takže pak přejdu na francouzštinu. Paní zpravodajko, já jsem opravdu rád, že mohu říci, že my zelení si velmi ceníme zprávy, kterou jste eh, tedy vytvořila. První bod, eh, který zvlášť podporujeme, No, no, mais ça n'est pas grave, ça n'est pas grave, du moment que t'as compris, c'est bon. Ne, pokud rozumíš, tak je to v pořádku. Takže první bod, všechny produkty by měly být tedy na stejné úrovni dostupné pro spotřebitele. To si myslím, že je zcela zásadní. Podívat se na to z hlediska tedy investora. Investora to je možná trochu silné slovo. To je ale první bod, tedy se kterým souhlasíme. Za druhé, Důležitá je také myšlenka vycházet z jiných kritérií než výkonnost minulosti. Často je totiž tato výkonnost v minulosti interpretována jako nějaká záruka pro budoucnost. Bylo by dobré vycházet z jiných věcí, z různých rizik, eh, také pokud jde o riziko protistrany a tak dále, jimž se vystavuje středatel, když si bere ten či onen produkt. Pokud jde o zprostředkovatele, tak tam já bych rád řekl, že na jedné straně ano, potřebujeme transparentnost, ale jsem pragmatik, stejně jako Sharon a možná by bylo dobré snažit se to trochu vyjasnit. Eh, potom ta role, kterou dáváš evropským dohledovým orgánům, aby se zajistila ochrana spotřebitele nebo tedy eh, ochrana investora. Právě ochrana investora nebo středatele, to je často takový chudý příbuzný dohledu a to, že tam zdůrazňuješ ty evropské agentury, to je dobrá věc a my k tomu chceme přispět, jak jsi říkala. Středatele nebo tedy ti drobní investoři chtějí mít nejen tedy jistotu pro své úspory, ale přesně chtějí vidět, co se děje s jejich penězi. A v tomto smyslu jedna věc, která nám chybí v evropské legislativě, to jsou pevná kritéria ohledně toho, co to je trvalé udržitelný, nebo tedy udržitelná investice. Všichni mají udržitelné investice. Já si myslím, že něco takového je prostě skryté a bylo by důležité mít jednotná kritéria všude v Evropské unii ohledně toho, co vlastně představuje udržitelnou nebo neudržitelnou investici. Naopak navrhujeme také nebo tedy předkládáme pozměňovací návrhy, které chtějí eh, zvýšit eh, konkurenceschopnost a výnos. To souvisí s tím, o čem jsme hovořili s Wernerem u IMD a chceme omezit na nezbytné minimum střety zájmu mezi výrobci nebo tedy producenty investičních produktů a jejich zprostředkovateli, protože často eh, za to platí spotřebitel. Já doufám, že tedy mě bylo rozumět, ale teď už vám tedy dám slovo. Děkuji. Thank you very much. And uh, now for these... Děkuji. A za EKR Said. Byli jsme spolu v tom spožděném Eurostaru, že jo? Ano, děkuji, ale vy jste tady dorazila dříve. Nevím, jak jste nějakou zkratku tady našla v té budově, já se ještě pořád učím. Ale Doma to máte horší, takže já se na vás neurážím, všichni chápeme, jak to může být těžké. Podobně jako všichni kolegové v tomto výboru, i my podporujeme větší transparentnost, přísná pravidla týkající se hmotné odpovědnosti a odpovědnost vůči investorům. Takže rád eh, vidím ten návrh komise, ale osobně mám pochybnosti o tom, kdo vlastně tento kit bude číst a kdo ne. Já jsem konzultoval jak se spotřebitelskými organizacemi, tak i těmi nabíziteli, ale slyšel jsem i názory, já si jenom vyslechnu, co mi někdo řekne, nějaký kamarád nebo poradce, já to nečtu, ten drobný tisk a já musím taky sám uznat, že si spíš najdu třeba nějakou tržní analýzu nebo si vyslechnu jiné názory, i když samozřejmě se nemůžeme řídit uh, jenom mým chováním jako investora. Ale někde samozřejmě musíme začít. Tedy když už alespoň takový kit bude existovat, bude povinný, tak se na něm dá stavět, protože to bude určitý standard. Ale zároveň se musíme ujistit, že tady nezavádíme zbytečné komplikace. Pár témat. Eh, MIFID a e, prodej. Samozřejmě, že podporujeme to, co zde dělá e, parlament v oblasti proporcionality a e, praktičnosti, ale zároveň musíme být opatrní, jak uvedeme do praxe ten MIFID každá jednotka, um, každá právnická osoba by měla být pak odpovědná za sestavování těch informací, já nevím. Eh, tady by mělo být dobré sdílení těch povinností mezi tím výrobcem a těm nabízitelem, který pak eh, nabízí čistě prodejní informace. Tady by se to mělo vyjasnit a pokud to překonáme, tak zároveň překonáme i možná některé obavy týkající se záměru. Zpravodajka se rovněž rozhodla rozšířit oblast působnosti na jiné investiční produkty, ale zároveň zachovat tu výjimku vůči penzijním produktům. Já to podporuji, zdá se mi to eh, stoprocentně vhodné u tohoto typu um, právního aktu. Uh, proč? Um, dokonce i základní eh, maloobchodní produkty, jako například bankovní produkty. A to ani tomu spotřebitel nerozumí, co vlastně se děje s tím, že si něco uloží. A i tam jsou rozdílné typy depozitních eh, účtů. Mnozí střadatele v praxi vlastně té bance ty peníze půjčí a ta banka je pak dál investuje. Já tedy jsem za dalším vysvětlováním spotřebitelů, o co jde i u vkladových produktů. Na druhé straně mám pochopení i pro komisi, jak došla k tomu závěru. Jistě se to zakládá i na poradenství těch různých agentur, které došly k závěru a rozhodly, že někde už musí udělat tu tlustou čáru. Já stále ještě o tom uvažuji. Jak široce bychom měli zatočit ten kruh? Nebylo by lepší začít tím, s čím přišla komise, ověřit, jak je to tedy funkční, účinné a vlastně spozdit to zavádění těch dalších produktů a poměřovat to na tom trhu. Na druhé straně já nejsem odporník ani na ty retailové produkty, ani na spotřebitelskou problematiku tedy ochrany spotřebitele. Ale říkám, že musíme to tedy opatrně zvážit. Takže tady možná můžeme mít různé zorné úhly, ale ty nápady máme z velké části společné. Těším se na další spolupráci s vámi i s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, říká předsedající. Je tady někdo za GUE? Nezdá se. Někdo by se ještě chtěl případně ozvat? Ne. V takovém případě prváš. Máš slovo? A nebo ještě si přeješ, aby se k tomu komise vyjádřila? Je tady někdo za komisi? Tilman, výborně. Prosím, ujmi se slova. Končíme v půl, takže se neboj. Děkuji. Děkuji za slovo, jakkoliv stručné. Jsem tady dnes v klobouku komise, takže pár technických komentářů. Charakteristické rysy té zprávy Plně podporujeme koncepci, že investiční produkt by měl stimulovat hospodářství, měl by být produktivní, spekulativní produkty, i když někdy rovněž jsou investiční produkty, nejsou vždy nutně těmi produkty, které bychom chtěli nějak podporovat, ale musíme zde přísně rozlišovat mezi investičním produktem a investičním produktem pro spekulační účel. Samozřejmě, pokud si nakupují deriváty, tak eh, investuji. Ano, protože vkládám do toho nějakou částku, eh, snažím se na tom vydělat, do budoucna to bude, hm, hodnota poroste, takže derivát to je jak investiční produkt a zároveň to má spekulační risk, spekulativní, protože pokud je to například ta future, ten, ta sázka na budoucí obchod, tak ta může nemusí vyjít. A když hovoříme tedy o nařízení, na to upozorňuji, že nařízení musí teda velice precizně rozlišovat mezi tím, čemu bychom řekli anglicky investment product a speculative investment product, tak tam musí být určitý test, který nám umožní tyto dva typy produktů vzájemně od sebe rozlišit. Já si nejsem jist, že jsme zatím takovýto test dokázali vytvořit, protože my zatím nevíme, kde ta čára mezi nimi probíhá, ta dělící čára rozsah působnosti. Ano, zde už zaznělo mnoho názorů, se kterými komise může souhlasit, ale zároveň se však musíme poprat s následující záležitosti. My už nemáme pouze producenta, máme rovněž i jednoduchého prostého emitenta. To může být banka nebo nějaký fond, který ten produkt dá dohromady, pak máme cené papíry, akcie. Takže například Alstom, čili eh, podnikatelský emitent, France Telecom, oni všichni by museli přicházet s tím sdělením klíčových informací, nezávisle na tom, zda jsou to akcie nebo um, dluhopisy. Další věc, na kterou chci upozornit. Bel, belgická vláda, eh, když emituje tedy eh, cené papíry, vůči belgickým maloobchodním investorům, tak rovněž by musela přijít s tím kytem a pak by sama eh, vláda musela hodnotit eh, míru rizika, což samozřejmě, že by byla velice delikátní záležitost, protože jak si například Belgie bude začít srovnávat sama sebe s jinými vládami, jak musí naformulovat ten kit. Celý formát toho Kytu by pak musel být přizpůsoben i takovéto situaci, protože pravděpodobně by musely být ty informace a ten seznam těch informací jiných v případě vlády či velkého podniku ve srovnání například s investičním balíčkem nějaké banky, případně pojistným investičním produktem, případně investičním fondem protože tam se to od toho přímého emitenta samozřejmě liší, ta kritéria, takže i ten formát by pak musel mít různé podoby. Což mě přivádí do třetí záležitosti rozlišování mezi producenty a distributory. Původní filozofie toho nařízení spočívala v tom, že producent byl ten původně odpovědný za eh, to, že mm, přijde s tím kitem, protože on ví, co v tom je, jak se má vypočítat ten výnos, míra výnosu a jak vypadá ten balíček. A ten distributor, jak jsme si to původně představovali, byl odpovědný pouze na to, že to vlastně bude prodávat, zpřístupňovat na tom malobchodním trhu, ale za obsah odpovědný neměl původně být, protože často by vlastně s tím obsahem neměl nic společného, ani by mu sám nerozuměl, protože to byl nějaký strukturovaný finanční produkt a on by za, ne, to, za to odpovědný nebyl. Teď najednou máme toho distributora, který je spoluodpovědný. I když například jeden z těch dvou nemusí vždy být schopen ověřit si, zda všechny informace jsou stoprocentně přesné. Ale pokud tam jsou nějaké přímé faktické informace, tak ten distributor samozřejmě pak sehrává mnohem důležitější úlohu, protože máme eh, celou řadu informa- eh, společností, samozprávy, vlády státu a všechny ty by museli přicházet s těmi kity. Takže to jsou vlastně všechno tím pádem producenti v uvozovkách a pak ten distributor bude sehrávat mnohem důležitější úlohu, protože on pak bude tím zprostředkovatelem, tím distributorem, který to bude vysvětlovat tu míru rizika, co to obnáší si to koupit, protože ten emitent tím distributorem být nemůže. Takže i tady se to ještě musí proanalýzovat a vše správně nastavit. Musím říci, že nejde o to, že bychom nechtěli mít širokou oblast působnosti, ale spíš tady jsou určité technické překážky. Má to určité zádrhele z pohledu na formulování, konfigurace po technické stránce. Přiznávám, že jsme původně nárokovali kit pouze pro balíček produktů, protože tam si můžeme klidně nadefinovat poskytovatele finančních služeb, balíček. editen, emitenty to rozšířit a v pozdější fázi, pokud chcete tuto fázi přechodnou přeskočit, tak si musíte nejdříve nakonfigurovat ten dokument jinak, přizpůsobit to takovému mnohem žádostivějšímu přístupu, což pravděpodobně znamená, abych to řekl diplomaticky, trošku více práce penzijní produkty. Tady vidím, že konkrétně přímo vyňaty nejsou z oblasti působnosti, ale spíše tam ustanovení, že příslušný KIT a um, zveřejňování informací, e, co dostanu, když e, odecházím do důchodu, že to může být vymázáno. Takže samotný penzijní e, produkt, například soukromá Ehm, soukromý důchodový produkt tam bude, tak tam ty klíčové informace tam musí být. E, tolik a tolik platím, tolik a tolik by se tam mělo nastřádat a když tedy budu odcházet do, důhod, do důchodu, tak na co budu mít právo. Takže pokud soukromé penzijní produkty do toho spadat budou, tak pak by tam měla být i kapitola o těch kytech, které se na ně budou vztahovat. V tom smyslu tedy chci pouze vyjasnit, že my jsme se to snažili koncipovat víc postupně. Je to sice to není nepřekonatelná překážka, že bychom tu oblast působnosti rozšířili, ale má to vážné důsledky, protože přímí emitenti znamenají novou podobu toho produktu. Děkuji, Parváš. Um, ehm, merci. Děkuji. V každém případě jsme zde proto, abychom pracovali, takže otázka, zda návrh Evropského parlamentu by měl vést k tomu, aby byla přepsána část eh, určitého textu. To by neměla být věc, která by nás měla znepokojovat, ale chápu, že to komise trápí. Je zde celá řada aspektů v tomto nařízení, které závisejí na úrovni dvě. To se týká tedy technických záležitostí, které zde zazněly a které odkazují na to, na které úrovni tedy má být arbitrováno. Pokud je o nás, tak já jsem ráda, že se dohodneme, shodneme na celé řadě věcí. Chtěla bych se zmínit pouze o dvou aspektech, které zde zmínilo několik kolegů. Především tedy pokud jde o sdílení nebo rozdělení zodpovědnosti mezi producentem a distributorem. Eh, samozřejmě, kdybychom si ponechali pouze zodpovědnost producenta, bylo by to jednodušší. To nařízení by se jednodušeji používalo, ale já nechci, aby toto byl jediný argument. Nebudeme psát pravidla pro fiskalitu ve všech zemích, kde bude tento producent nebo tady tento produkt distribuován. Uh, Musíme se podívat na to, jakým způsobem eh, se to rozděluje, s tím samozřejmě, že zodpovědnost, ta hlavní zodpovědnost musí zůstat v rukou producenta. To neznamená, že tedy distributor, který je zodpovědný za ta pravidla, daňová pravidla, by se tím zbavil své zodpovědnosti, Nicméně tedy ta hlavní zodpovědnost zůstává na producentovi. Druhá otázka se týká působnosti. Pokud požádáme nějakou společnost, aby vypracovala kit, je to určitě složitější, než když to udělá producent, který je zvyklý na vypracovávání takovýchto dokumentů. Nicméně pokud chceme, aby lidé znovu začali nakupovat akcie, tak by bylo možná lepší, kdyby emitenti začali říkat, co dělají a k čemu to slouží, jaká je jejich podniková strategie, kdyby to začali tedy vysvětlovat široké veřejnosti. Myslím, že to by pouze přispělo k tomu, aby se rozšířily investiční strategie v malém měřítku. A poslední bod se týká důchodů. Protože jsem realistka, tak jsem nenavrhla rozšíření působnosti na důchod, ale vidím, že ve výboru pro vnitřní trh to dělají. Myslím, že někteří z, kolegové, z kolegů by to chtěli udělat, jiní naopak ne, takže to bude bod pro debatu, až budeme vyjednávat o stanovisku parlamentu a jsem samozřejmě připravena k této diskusi a říkám to těm, kteří by rádi předložili pozměňovací návrhy v tomto smyslu. To by mě opravdu vůbec neobtěžovalo. Otázka je, jakým způsobem bychom mohli dovést tento návrh až do konce. To už je další věc, ke které se teď vyslovovat nebudu. Takže to je, myslím, zatím to hlavní schrnutí těch bodů, které zde byly zmíněny a, a Filipovi mohu říci ano. Děkuji. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy to je 6. února Budeme je projednávat 25. února, ve výboru budeme hlasovat 26. března a orientačně na plenárním zasedání potom v květnu. Tímto všem děkuji. A ještě předtím, než uzavřu dnešní zasedání, chtěla bych říci, že se jedná o poslední den, kdy se trvává Jean-Claude Juncker ve své funkci. My už jsme se tady si minulý týden rozloučili. Já myslím, že nám opravdu bude eh, chybět eh, jeho otevřený a velice přátelský přístup a my budeme doufat, že velice dobře dokáže na jeho odkaz navázat i jeho eh, nástupce. Zítra začneme jednání výboru v 9 hodin s tím, že se budeme věnovat změně směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty. Ještě jednou vám všem děkuji. Paní předsedkyně také děkuji tlumočníkům.